Dear colleagues, it is, uh... Vážení kolegové, nastal čas, abychom začali a můžeme začít prvním bodem našeho pořadu jednání, což je přijetí pořadu jednání. Pokud nikdo nemá námitky, tak tento pořad může být přijat. Druhý bod, to jsou sdělení předsedy. Měl bych vám oznámit výsledky mise Evropského parlamentu na COP21 v Paříži. Dokumenty zahrnují zprávu Evropské, mise Evropského parlamentu na 21. zasedání UNFCC z Paříže, které proběhlo 7. a 12. prosince. Dále NEC, složení vyjednávacího týmu a datum trialogu, jednání o národních emisních limitech NEC a příslušné směrnici parlament schválil mandát eh, v říjnu na třetím zasedání loňského roku. Je, eh, vyjednávací tým bude sestávat z předsedy zpravodaje a stínových zpravodajů. Rada schválila obecný postoj v prosinci a první trialog je naplánovan na příští týden 25. února ve čtvrtek. Za třetí, workshop na téma přenositelných eh, nemocí, tedy evropská reakce na HIV, TB a hepatitidu. Tento workshop eh, s názvem Evropská reakce na HIV, tuberkulózu a hepatitidu C je organizován um, pracovní skupinou pro zdraví, které spolupředsedá Glenis Wilmot a Lois Peterle a proběhne 17. února ve 12.30 v místnosti ASP 3G2. Také eh, chci sdělit jednu eh, změnu v našem sekretariátu. Po čtyřech letech sekretariátu výboru Envy odejde Nora Kovačeva, která přejde do sekretariátu EMIS a příslušného vyšetřovacího výboru. Chtěl bych ji poděkovat za výtečnou práci, když napomáhala členům našeho výboru a popřát jim mnoho štěstí v nové práci. Co se týče tlumočení, máme tlumočení zajištěno v 21 jazycích a také najdete dokumenty na naše zasedání v uh, na internetu a vysílání je přenášeno přes internet. Schválení um, zápisu z předchozích jednání z 25. června, 29. října a 9. a 10. listopadu loňského roku. Pokud nemá nikdo žádné námitky do konce roku, tak i tyto zápisy budou schváleny. A nyní bod číslo pět našeho pořadu jednání, což je Evropská strategie pro alpský region a já bych okamžitě předal slovo naší zpravodajce nebo navrhovatelce stanoviska, což je paní Renata Briano a následně proběhne první kolečko připomínek ze strany stěnových zpravodajů, takže Renato, prosím. Sí, grazie, presidente. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, dnes eh, zahajujeme na výboru Envy práci, která se týká tématu Evropské strategie pro alpský region. Ten návrh stanoviska, který jsem rozeslala, je poměrně stručný, protože ten omezený počet slov mi neumožňuje projednat všechna témata a environmentální politika je samozřejmě eh, průřezová, nicméně my na tom zapracujeme společně, můžete předkládat pozměňovací návrhy a to určitě umožní ještě následně doplnit tento text ve všech svých aspektech já jsem vycházela z toho, v podstatě ze skutečnosti, která se týká toho zeměpisného hlediska tohoto regionu tento region má naprosto jedinečné charakteristiky a je to zóna, která je výsostně bohatá, má také inovační konkurenceschopnou ekonomiku, nicméně je to také region, který musí čelit mnohým výzvám. Máme tu fenomén ekonomické globalizace, také demografické tendence určitého regionu, které jsou specifické, pak určitá zranitelnost vůči klimatickým změnám, výzvy energetické, no a pak taková ta vysoká úroveň sezónnosti, která samozřejmě sem přináší nepravidelné vysoké toky turistů a také je to významná transitní zóna, to znamená, týká se to otázky dopravy, otázka mobility a to vše je tedy napojeno i na ty environmentální faktory. Já jsem chtěla zdůraznit zejména ten způsob, jak environmentální politika a příslušná témata jsou opravdu průřezová ve všech aktivitách, které se mohou provádět v rámci té alpské strategie. Ostatně to vyplývá i z samotného evropského práva. No a pak konkrétní témata, na která se my můžeme soustředit, je jich několik. V první řadě první takový environmentální aspekt, tedy jedná se o region, který je kulturně a i z krajinského hlediska velice významný a když tak se tak zamýšlíme nad alpským regionem, tak nám vyvstane region, který eh, představuje Alpy, nicméně představuje to Alpy, ale táhne se to až k moři, to znamená, jsou tu velice bohaté ekosystémy, jsou tu tedy zahrnuty oblasti s horami, eh, s rovinami, no a pak přímořské oblasti. To znamená, že ty ekosystémy jsou opravdu různorodé a rozsáhlé. Kromě toho v tomto regionu máme také oblasti, které představují města, no a pak jsou tu horské oblasti, které nejsou zase tolik zalidněné, takže zase každá z těchto oblastí má své eh, charakteristiky tedy řeší se tu v těch horských oblastech problémy jako opouštění mladými lidmi, stárnutí populace, pak jsou tu zase oblasti, které jsou více rozvinuté, které se rozvíjejí naprosto jiným rytmem. Takže ty horské oblasti i z toho environmentálního hlediska představují vlastně jádro toho, co na co se soustředuje zejména to naše stanovisko, protože je tu tedy ta odlišná dynamika v těch, řekněme, opuštěných prázdných horských oblastech a tam právě vyvstávají většinově ty problémy. Já mám konkrétně na mysli otázku těch demografických, demografických problémů, pak problémy napojené na zemědělskou činnost, možnost záplav, klimatické změny, tím vším jsou postiženy tyto oblasti. No a díky tomu tedy pak eh, máme tedy ty velké rozdíly mezi městem a mezi horami a je třeba jim oběma věnovat pozornost. Pak je tu další téma klimatických změn, které jsme v tomto výboru už hodně probírali Tady jsou to významná rizika, jak co se týče tedy geologických eh, faktorů, dále otázky biodiverzity a pak eh, téma postupného mizení ledovců, oběhové hospodářství, tedy že je třeba bezpečným způsobem investovat, ochraňovat přírodní místní suroviny, eh, využívat zejména místní druhy služeb. To jsou všechno tedy možnosti, kterými můžeme bojovat proti klimatickým změnám a změnám klimatu a geologickým rizikům, problémy v zemědělství, vše, co je napojeno na klimatické změny, obnovitelné druhy energií nutnost regulovat mm, eh, mm, využívání půdy je nutné, protože zde existují velké nerovnováhy mezi oblastmi, kde žije hodně lidí a kde naopak málo. Tam eh, ty, eh, ta půda se využívá odlišným způsobem, neudržitelným a zde existuje řada krajných chráněných oblastí, což může být vlastně taková laboratoř i pro ty nejlepší praktiky využívání tohoto regionu, tedy dobré praxe udržitelnosti. A potom je tady to téma governance. To je téma, které již i bylo zde řešeno a určitě tady bychom se měli zapojit. Jak jsem říkala, takže tady takto jsme začali a v dnešní diskuzi a v následných diskuzích, a to především prostřednictvím pozměňovacích návrhů, snad vytvoříme významnou zprávu pro takto strategický region. Děkuji a nyní první kolo stínových a začneme EPP paní Kostinger. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych velice poděkovat za dobrou spolupráci paní zpravodajce. Myslím si, že toto téma je nesmírně důležité a e, je zapotřebí, abychom dobře spolupracovali, abychom opravdu pro alpský region něčeho dosáhli. Domnívám se, že tato evropská strategie je důležitým krokem pro koordinaci v alpském regionu a zejména e, považuji e, provázání oblasti životního prostředí za jeden z cílů strategie. A mám radost z toho, že náš výbor může přispět poměrně značným dílem a myslím si, že to společně dokážeme. Chtěla bych eh, opozornit na některé body, jednotlivé body toho stanoviska. Eh, podle mého názoru eh, to zdůraznění horských oblastí je nesmírně pozitivní. Tady můžeme každopádně takto pokračovat dále. Potom tu máme bod čtyři. Tady bych měla konkrétní otázku na zpravodajku. Tady se píše o investicích do klimatických změn a jejich přizpůsobení. Tak já bych se chtěla zeptat, o jaké typy finančních investic tady jde nebo mělo by jít, respektive odkud mají ty peníze pocházet. Dále potom eh, ohledně těch horských oblastí už víme, že eh, finanční eh, stránka je poněkud napjatá a já si myslím, že bychom měli být konkrétnější aby to potom vedlo k něčemu smysluplnému. Potom bod 6. Tady bych eh, chtěla se o něm také zmínit. Eh, tady eh, tento bod vidím velice kriticky, protože využívání půdy by nemělo být nutně regulováno protože myslím si, že udržitelnost by neměla podléhat nějaké povinnosti. Já vím, že eh, můžu hovořit za mnohou obyvatel alpského regionu, že udržitelnost je naprosto samozřejmá a nucením eh, naopak často dosáhneme opaku. Lidé, kteří tam žijí, vědí, že musí obhospodařovat přírodu eh, pouze tak, aby i příští generace z ní něco měla. K bodu sedm bych také chtěla ještě něco objasnit. Já nepovažuji za správné, že chráněné oblasti bychom měli e, označovat za pokusné laboratoře. Já si myslím, že tento pojem je trošku problematický. Nemyslím si, že by se tam mělo dát volně experimentovat, protože to, jak si znevažuje zejména místní obyvatele, kteří tam pracují a kteří vytváří v tomto regionu přidanou hodnotu. A označit tyto oblasti za experiment, to si myslím, že není v duchu této strategie a upřímně řečeno podkopává to její hodnotu. Tam žije hodně lidí, kteří eh, chtějí dále pokračovat tak, jak nadále a nějaké experimenty, které by se mohly pokazit, to by jaksi nepřispělo k tomu, aby ten region byl životaschopný do budoucna. Potom podám ještě další pozměňovací návrhy, které také zdůrazňují důležitou roli zemědělství. Zemědělství v horských oblastech má obzvláštní význam, protože i když nejsou všechny plochy obdělávány, eh, tak eh, jsou tam eh, lesy eh, se stromy a myslím si, že eh, bez zemědělství zkrátka není udržitelnost v této oblasti možná. Takže to je pozměňovací návrh, který ještě podám, ale každopádně nyní bych chtěla poděkovat zpravodajce za její práci a myslím si, že tuto alpskou strategii pro alpský region dovedeme k úspěchu. Děkuji vám za ECR, pan Dorman. Děkuji vám a děkuji paní Briano za skvělou zprávu, na které jste odvedla dobrou práci. Já se velice těším na to, až budeme projednávat eh, ekologické aspekty a jejich dopad na populaci. Eh, v Dánsku jsme poměrně eh, plochá země a máme jedinečné oblasti, kde například jsou národní rezervace, a máme také oblasti, kde se eh, produkují zvláštní typy potravin. Nicméně, pokud jde o alpskou strategii, tak tam si myslím, že můžeme využít eh, existující zdroje na to, abychom řešili problémy rozvoje této oblasti. Oproti ostatním strategiím, které Evropská unie schválila, Dunajské strategii nebo Povalské strategii, eh, si myslím, že tato strategie se zakládá na regionálních iniciativách, tak jak by to mělo být. Evropská strategie pro alpský region zapojuje přes 80 milionů lidí, kteří žijí ve 48 různých regionech v mnoha členských státech EU a ve dvou nečlenských státech, Lichtensteinsku a Švýcarsku. Domnívám se, že stávající evropské fondy by se měly využít na tuto strategii. Společně s dalšími politikami, tak aby bylo možné e, implementovat příslušné programy, které by odpovídaly na společné výzvy, například znečištění životního prostředí, e, investice do konkurenceschopnosti, inovace, zemědělství, lesnictví, využívání půdy, energetika, potom klimatické změny a cestovní ruch a doprava samozřejmě. Nejdůležitější je, že není zapotřebí žádných nových zdrojů finance v makroekonomické strategii. Je tady zapotřebí koordinovat a využívat stávající e, evropské zdroje. Já bych chtěl vyzvat e, komisi, aby e, překonala strukturální handicapy, které tento region má, tak, abychom mohli nastavit správné podmínky pro ekonomický růst a efektivní sociální a územní soudržnost v regionu Bohužel zeměděl, geografická strategie eh, pro Alpy sem ne, ne, neobsahuje všechny regiony, které podepsaly Alpskou úmluvu a naopak zahrnuje určité průmyslové oblasti a velká města. Nicméně děkuji a velice se těším na další spolupráci. Děkuji. Thank you very much. And now for the ALDE group. Uh, Děkuji a nyní za ALDE paní Miller. Vážený pane předsedo, i já bych chtěla srdečně poděkovat zpravodajce za to, že předložila těchto osm bodů. Ty e, obsahují nicméně i některé pasáže, které mi připadají poněkud hodné kritiky. E, význam zemědělství a lesnictví pro životní prostředí a biodiverzitu hraje v Alpách samozřejmě enormní roli. A my musíme mít na zřeteli, že jaksi kulturní zemědělství s různorodostí druhů rostlin a dalších eh, vzniklo eh, staletími obdělávání půdy, staletími práce lesníků a zemědělců, eh, kteří nesmírně snaží a v některých oblastech už vidíme, že pokud pokud nutíme eh, zemědělce k extenzivizaci, tak se naopak stává opak a různorodost druhů eh, klesá místo aby stoupala. Eh, také jak si stoupá, pardon, klesá počet obyvatel, zkrátka lidé už tam nechtějí žít a různorodost se tím zase o něco zmenšuje. Proto je pro nás nesmírně důležité, abychom zdůraznili eh, pozitivní vliv zemědělství na eh, diverzitu a ekosystémy v Alpách. Pokud jde o velký hospodářský význam turismu, eh, tady si myslím, že bychom měli podniknout ještě další snahy o to, abychom ten abychom vytvořili nějaké iniciativy pro turismus v, v alpském regionu. protože tady to lze navázat na další zdroje financí a dále na tom stavět. Co mně připadá ještě důležité, to je u obnovitelných a alternativních zdrojích energie. Tady je potřeba více podporovat decentralizaci. Také význam eh, nástup, eh, význam eh, energetiky v dopravě. Tady je obrovský potenciál ke snížení zátěže na životní prostředí. Jde tady mimo jiné u témata jako integrace sítí, skladování energie, infrastruktura pro alternativní provozy a speciální modely pro horské regiony. Tak jako e, jedné mé předřečnici mi jde o to, abych ještě položila několik otázek k tomu výkladu paní zpravodajky. E, I já jsem e, jaksi zaškovrtla o ten bod 7, kdy z chráněných krajinných oblastí se mají stát pokusné laboratoře. To okamžitě se ve mně rozezněly poplašné zvonky, když jsem pomyslela na to, že že lidem z těchto regionů by se mohlo špatně vést kvůli tomu. Dále eh, u bodu 6 využívání eh, půdy eh, musí podléhat regulaci. Tento bod si rozhodně ještě žádá vysvětlení. Já jsem toho názoru, tak jako zpravodajka, že využívání půdy je příliš velké a musíme dosáhnout toho, aby, aby se snížilo protože Jinak tady budeme muset zasahovat do komunálního práva a myslím si, že takto daleko bychom neměli jít. Dále k bodu čtyři, přizpůsobení klimatickým změnám. K tomu bych se také chtěla ještě zeptat, jak je to myšleno a jinak budeme podávat pozměňovací návrhy. Já jsem toho názoru, že nedostaneme žádné eh, separátní finance, že budeme muset eh, se pohybovat v rámci stávajících programů. Eh, potom další důležitá věc je požadavek Interreg, tedy na, toto, o tom budu hovořit ve výboru Agri. To si myslím, že bychom měli možná i v rámci této strategie, tohoto stanoviska zmínit právě tak jako zemědělství, lesnictví a obnovitelné zdroje energii potřebují posilovat. E, ještě jednou děkuji zpravodajce a těším se na další diskuze. Thank you very much. Děkuji vám a zaguje paní Konečná. Thank you, Mr. Chairman. I must apologize to my colleague Estef. Děkuji, pane předsedo. Já musím omluvit kolegyni Estefany, která měla pohovořit za GUE, nicméně připravila eh, takové krátké sdělení. Plné sdělení záměru Evropské komise podle jeho sdělení, které začalo s hodnocením maximální efektivity a fondů a vlastních zdrojů Evropské unie. Tady výzvou je užitečně využívat investice, zaměřit se na udržitelný rozvoj v oblastech venkovských a horských, které budou respektovány stejně tak jako práva příslušných komunit. Stručně na počátku března 8. tedy dva členské státy Francie a Itálie se setkají, aby se rozhodli, jak vynakládat z 800 Eh, miliony evropských fondů a jak integrovat tyto výdaje z evropského rozpočtu. Je třeba v rámci tohoto brát v potaz klimatické změny, znečištění, aby se ochránila příroda, vodní zdroje a lidské aktivity neškodily eh, přírodě a infrastruktury byly bezpečné. Investice by měly sloužit zejména místním ekonomikám, jak v oblasti zemědělské, tak rozvoji turistického ruchu. Měly by um, nabízet udržitelné řešení, stanovovat uh, správné priority a mít uh, na paměť, uh, a řídit se hlavně dopadem, dopadovou studii z hlediska environmentálního. Alpy, eh, na ty by se nemělo nahlížet jako na překážku, jsou příležitosti k asimilaci místních znalostí a kultur, ocenit si eh, způsob života a posilovat spolupráci mezi dotčenými členskými státy, ale zároveň respektovat právě tuto zranitelnou a citlivou oblast. Rozsáhle ne, infrastruktury by mohly způsobit nezvratitelné škody a poškodit eh, přírodu v dané oblasti. A nyní stručně k bodu číslo 7. Využití výrazu laboratoři může být škodlivé a docela nebezpečné a zavádějící. Eh, nejsme žádnou laboratoří, žádnou skumavkou a tady se jedná o eh, přírodu takže tento odstavec je pro nás opravdu problematický. Eh, tady ty koncepty týkající se obyvatel by měly být řádně brány v potaz ze strany rady i komise. Měli bychom mít vhodné nástroje, které zajistí ty klíčové prvky udržitelné druhy dopravy, zajištění blahobytu, snížení znečištění a umožnění pracovních míst a pracovních příležitostí. Děkuji. Děkuji a nyní za zelené pan Škrlec. Můj Děkuji, pane předsedo. A co se týče tohoto návrhu stanoviska, myslím si, že jak se běžně říká, mikroregiony představují dobrý způsob pro to, jak zahrnout ty regiony a místní společenství do Evropské unie a umožňují také lepší využití evropských fondů, protože tyto společné projekty umožňují vytvářet udržitelné, udržitelné řešení eh, z hlediska ekonomického i environmentálního. Já vítám tuto zprávu, protože se dotýká celé řady environmentálních problémů a vede k adekvátnímu řešení těchto problémů. Nicméně chtěl bych tady ještě přidat e, tři takové myšlenky k doplnění této zprávy. Za prvé, tento region, který se nachází v samotném srdci Evropy a je významným také komunikačním koridorem mezi severem a jihem, má to zahrnuje celou řadu takových e, faktorů napojených na lidskou činnost. E, tedy jsou to dopravní propojení, která samozřejmě mají podstatný dopad na životní prostředí. Také přispívají k různým druhům znečištění, včetně i toho znečištění způsobeného hlukem. Takže je třeba se zamyslet nad novými projekty infrastruktury, jako je právě to vysokorychlostní spojení mezi eh, Lyonem a Turínem, analyzovat nové možnosti tunelu, které by měly v brzké době být eh, otevřeny ve Švýcarsku. To by mělo být prioritou právě, aby se vyhlo eh, přehlcené kapacitě silnic v tomto regionu. Druhý problém, který bych chtěl zdůraznit, ten se týká alpských řek. V nedávné době se v parlamentu představila studie, podle které pouze 10 alpských řek nebylo regulováno, to znamená, eh, v podélních nebyly vystaveny kanály, což je něco, nebo to se v podstatě eh, vykonalo, aby se zabraňovalo zaplavování, aby se navýšil hydropotenciál. Nicméně musíme si uvědomit, že když regulujeme říční toky, tak v podstatě ty řeky o něco přicházejí a ztrácíme tak a eh, také určité druhy tradičního rybářství, ztrácíme také určité druhy ryb, také tu někdo zmínil dopad na turistický ruch. Já jsem přesvědčen, že turistický ruch zde by měl být udržitelný, protože samozřejmě klimatické změny mají dopad na tento region. A my víme, že například eh, ty lyžařské rezorty využívají Eh, umělého sněhu, což zase není něco, co bych podporoval. Myslím si, že tyto tři připomínky, to jsou opravdu věci, které by měly být zdůrazněny, abychom lépe spravovali eh, Alpský region. A nyní paní Donáno za e ENF. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní zpravodajce E, za tuto práci, se kterou víceméně souhlasím. Především se mi líbí, že jdete za rámec té ekologické hodnoty životního prostředí, tak jak jsme i slyšeli, když jsme diskutovali o revizi strategie pro biodiverzitu. A to především, když hovoříte o potenciálu, environmentálním a krajiném potenciálu. Zde je důležité zdůrazňovat kulturní bohatství, které představuje naše krajina, naše zdroje, a právě e, v tomto alpském regionu díky půdě e, i e, zajistíme větší zájem občanů o ekologii. Zdůrazňuji i to, že některé Eh, nadnárodní politiky jsou eh, důležitější v této oblasti než v jiných oblastech a k tomu bychom měli přistupovat z evropské úrovně, například více než zaměstnanost, protože zaměstnanost podle mě nespadá pod makro a regionální hm, komis, eh, strategii. Já si myslím, že komise tedy by měla více dbát na to, že bude produkovat přesné konkrétní analýzy, aby prokázala, že hm, konkrétní preventivní akce má přidanou evropskou hodnotu a a že skutečně povede k snižování rizik, které byly identifikovány a které by měly globální dopady. Mám na vás otázku, jaký nástroj podle vás by byl vhodný jako prevence přírodních rizik, tak abychom do toho zapojili všechny lokální aktéry, ale také, aby nesli větší odpovědnost za toto. Chci znát váš názor. Některé problémy i ekologického charakteru musí řešit členské státy nebo regiony. A já si myslím, že tady jsou určité limitace, na které narážíme, když máme makroregionální strategii protože to by nemuselo být vždy efektivní. Thank you very much. And now Mr. Dorfman. Děkuji a nyní pan Dorfman. Já také Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že zpravodajka nám předložila zajímavý dokument. Já bych k němu jen chtěl eh, učinit eh, pár eh, poznámek, kromě toho, co tu řekli kolegové. Já se domnívám, že obecně V Alpách eh, panuje stabilita, eh, pokud jde o ekonomickou činnost i pokud jde o chránění eh, ekologické situace, což je základní předpoklad pro to, aby se v horách dalo žít základní předpoklad pro to, aby tam lidé zůstávali. A mnohé geologické problémy, které v Alpách máme, se odvozují od toho, že lidé, zejména zemědělci, se o tamtud stahují a nestají se už o to, aby půda e, a země byla v pořádku. Já si nemyslím, já, teď, já žiji v samém středu Alp a nemyslím si, že bychom tam měli málo ochranných mechanismů, pokud jde o regulaci využívání půdy. My jich máme čím dál více, možná až příliš. A proto si myslím, že zejména bod 6, kde se požaduje nová regulace pro využívání ploch a u bodu 7, kde se hovoří v tom názvu, že chráněné oblasti mají být pokusnými laboratořemi, tak to si myslím, že patří do úplně jiných oblastí a v Alpách by to rozhodně nefungovalo. My máme dostatek ochranných mechanismů, čím dál více přibývá ochranných mechanismů, eh, které nejen stěžují zemědělskou činnost, ale možná i znevožňují a život lidí je tam proto čím dál složitější. Jenom takový příklad, který souvisí i s biodiverzitou. Eh, je eh, hezké, že v Alpách máme znovu medvědy a eh, vlky, nicméně nikdo nám nezaručí, že když dítě pošleme do školy a ono tam potká vlka nebo medvěda, tak už to najednou nebude taková legrace. Tady je potřeba si opravdu zvážit, jestli opravdu chceme, aby po, Alpách pobíhali vlci, anebo spíš chceme, aby se tam udrželi byli lidé i v těch periferních oblastech. Protože tam žijí lidé nejen v malých městech a v centrech, ale i ve velice odlehlých zemědělských oblastech. Takže to, tady v tomto smyslu podám pár pozměňovacích návrhů. E, myslím si také, že jsou tam příliš regulované řeky. E, je zkrátka potřeba se podívat do Alp, co se stane, když pár dnů zaprší a řeky nejsou regulované. Potom dochází k záplavám a, e, řek, a zemí, vesnice jsou zaplavené. A já si myslím, že i zpravodajka e, pochází z regionu, kde se zcela jasně e, ukázalo, co se stane geologicky, když řeky nejsou regulované. Takže tady je potřeba se trošku vydat přímo do Alp a nejenom zvenčí je pozorovat a přednášet návrhy. To též konec konců platí také pro umělý sníh. V Alpách je potřeba také moci žít. V mém regionu by nebyla žádná zimní sezóna letní sezóna, kdyby neexistoval umělý sníh. Já nevidím žádný problém s tím, aby byly plochy takto zavlažovány, protože konec konců umělý sníh není vůbec nic jiného než voda nastříkaná na svahy, aby se tam dalo lyžovat a aby přinášeli do regionu peníze. Děkuji. Thank you very much. Now, Miss Děkuji a teď paní Groste. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zvolená v obvodě, eh, který v podstatě obsahuje všechny francouzské Alpy, takže já jsem velice citlivá na tuto otázku a jsem velice ráda, že Evropská komise se začala zabývat rozvojem alpského regionu, který eh, obsahuje úžasný potenciál, jak jsme tady slyšeli, ať je to v oblasti životního prostředí, zemědělství a mm, především chov v oblasti chovu, ale i v oblasti cestovního ruchu. Rozvoj cestovního ruchu, který ale bude udržitelný, to skutečně může e, e, existovat spolu s e, tím, že budeme respektovat biosystémy, biotopy lokální a to je zcela zásadní pro osud alpských regionů. Některé jsou velice málo zalidněnými zemědělskými oblastmi, kde ty ekonomické výhledy jsou velice chabé a mm, na to nesmíme zapomínat. Tudíž, to, co bych ráda, aby v tomto stanovisku, abychom více zmiňovali cestovní ruch. Já vím, že to nespadá do naší kompetence našeho výboru, ale e, e, e zachování e, e Mm, životního prostředí, udržitelného životního prostředí a mm, tedy mm, krajiny, to jde ruku v ruce s udržitelným cestovním ruchem, to bychom tam měli zmínit. Já eh, jsem si vědoma tedy našich kompetencí, ale tady hovoříte o e, respektování udržitelného rozvoje, no s tím přece všichni souhlasí, ale nemůžeme jak si to dát do opozice s rozvojem cestovního ruchu a především tedy e, lyžařské rezorty, které e, představují obrovský potenciál pro ekonomiku, samozřejmě za podmínky, že tam bude dostatečně padat sníh. A před třemi lety asi tak jsme přijali Eh, dokument o eh, studii dopadu na životní prostředí, kde se hovoří o velice striktních hm, eh, předpisech, které velice zabrzdily rozvoj kvalitní infrastruktury v našich, leto, v našich ležerských centrech. Zde chci upřesnit, že i lze rozvíjet životní prostředí harmonickým způsobem při dodržování ochrany životního prostředí. Nezapomínejme ale, že tady je Eh, eh, podstatný ten pojem rozvoj. Někteří zde hovořili o Lyon Turín. Turín. A zde vám mohu říci, že u nás v Alpách ve Francii nákladní vozy, kamiony, to je velký problém na silnicích. A právě proto je zde ten projekt toho tunel, tunelu spojujícího Lyon a Turín, který by umožnil vyřešit tento problém a zachovat kvalitu vzduchu v Alpách. Je třeba mít na paměti úplně všechno, všechny tyto otázky hm, předtím, než tedy eh, budeme vynášet nějaké kategorické soudy. Eh, děkuji. Thank you very much. Now... Děkuji. A nyní pan Petrle. Hvala Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že nakonec, konečně tedy, jsme si uvědomili skutečnost, že musíme přijmout společnou integrovanou strategii. A e, tuto strategii musíme využít, abychom i definovali náš přístup k alpskému regionu, což je jeden z nejatraktiv, nejatraktivnějších evropských makroregionů a i je velice ekologicky citlivý. Samozřejmě to si zaslouží naši obzvláštní pozornost. S potěšením jsem slyšel, že pan Dorfman hovořil o lidech. My bychom se měli zaměřit na lidi. Kolik lidí žije v alpském regionu? Samozřejmě ekonomické varianty a možnosti eh, se liší eh, eh, od toho, jaké příležitosti mají lidé v nížinách. A musíme i v alpských regionech chránit dědictví, kulturní dědictví, věnovat tomu větší pozornost. V Evropské unii bychom měli velice pečlivě plánovat a koordinovat naše činnosti. To je podle mě ta správná příležitost, abychom také i dělali více v oblasti udržitelného rozvoje. V alpském regionu můžeme ukázat, jak jsme silní můžeme eh, využívat tedy integrované přístupy a měli bychom vzít do úvahy vše, tedy energetiku, zemědělství, cestovní ruch a další důležité oblasti. Slyšel jsem tady hodně poznámek, velice cených připomínák a vypadá to, že budeme mít jednotný názor. Děkuji a nyní to je konec rozpravy. A slyšeli jsme poznámky některých členů parlamentu a teď bych se obrátil na komisi, abychom si vyslechli názor komise. I my bychom nejprve chtěli srdečně poděkovat za příspěvek paní zpravodajky. Já to vezmu stručně. Nejprve Vítáme, eh, že hned na začátku je zdůrazněno, že životní prostředí má jaksi zastřešující charakter, charakter a dotýká se všech eh, politických oblastí této strategie. To je nesmírně pozitivní. Ohledně odstavce 2 eh, bych chtěl poznamenat, že eh, řídící výbor, který připravil tuto strategii, eh, odvedl veškerou práci v posledním roce, v uplynulém roce a vědomě se rozhodl proto, aby vztáhl tuto strategii na region, kde, který eh, jde nad rámec Alpské konvence, tedy od nejsevernějších částí Bavorska a Bádenska-Württemberska až po ty nejjižnější části. Týká se tedy velkého území a proto v bodě 2 by možná se mohlo ještě něco doplnit v tomto smyslu. Je také zapotřebí podle našeho názoru aby právě v těch hustě obydlených oblastech, jako je Mnichov, Milán, Vídeň a tak dále, tam jsou právě ta úzká místa, pokud jde o ekologickou konektivitu. A myslím si, že právě v těchto oblastech e, existuje potenciál k úsporám. A proto by bylo pozitivní, e, kdyby tady ten odstavec 2 získal trošku jinou nianci. A jinak není ještě stoprocentně jisté, zda ta oblast se ještě o něco nerozroste, protože eh, před nedávnem proběhla administrativní reforma ve Francii, eh, takže právě Burgundsko a Lotrinsko by mohlo ještě přibít. Pak máme ještě další oblasti, které nepatří přímo k jádru Alp, ale Eh, mimo, leží mimo to hlavní jádro a i tam určitě eh, je velký potenciál k ekologickým úsporám nebo eh, k ekonomické konektivitě. Pak ještě jedna další poznámka k odstavci 4 ten podle našeho názoru je poněkud úzce zaměřený. Ten ekologický pilíř eh, u pod bodem 9 eh, obsahuje celou oblast energetiky, nicméně oblasti 6, 7 a 8 ekologického pilíře neobsahují jen eh, klimatickou změnu a problémy s ní spojené, ale také ještě něco navíc. A proto by bylo proto bychom přivítali, kdyby odstavec 4 mohl být formulován trochu šíři, Koreji. Tak to byly eh, poznámky ze strany DG Regio a ještě bych chtěl předat své slovo eh, kolegy z DG Environment, jestli můžu, který by také ještě chtěl říci několik poznámek ze své perspektivy. Děkuji. Thank you. Děkuji. Jenom velice stručně eh, k hlavnímu tématu. Odstavec 7, ten se týká ochranných oblastí jako laboratoře. Samozřejmě eh, je velice pozitivní chránit tyto oblasti. Samozřejmě o tom se hovoří v naší strategii, ale toto slovo laboratoř možná bychom mohli nějak přeformulovat, změnit, protože by to mohlo být takto zavádějící. Takže tady podporujeme tuto možnost přeformulovat tuto část. A potom dovolte stručná poznámka k tomu faktu, že možná by bylo užitečné zde zmínit i Alpskou úmluvu. A možná asi někteří z vás vědí, že tato úmluva v podstatě pokrývá téměř všechny země v této strategie, včetně Monaka. Monako také je účastníkem této umluvy, nikoli strategie samozřejmě, musíme eh, eh, si uvědomit, že i Evropská unie je smluvní stranou Alpské úmluvy a některých protokolů a tato úmluva představuje solidní právní rámec pro veškerou činnost, kterou budeme také Eh, rozvíjet v naší strategii. Nejenom pro ten ekologický pilíř strategie, ale i další oblasti. Eh, protokol o dopravě v alpské oblasti. To je již dost dobrá platforma pro spolupráci a mm, zde již eh, bylo přijato několik dokumentů a iniciativ, což bude solidní základ pro tuto strategii. A ještě poslední bota. Umluva je také zmiňována v úst Eh, v, v usnesení parlamentu z května 20, 2013, kde se hovoří o tom, že je třeba, aby ta naše strategie byla v souladu s touto alpskou úmluvou. Jak jsem jenom chtěla připomenout, že alpská úmluva je solidním základem pro naši strategii, především v oblasti životního prostředí a eh, proto, abychom ty environmentální aspekty integrovali do strategie. Děkuji a než ještě dám slovo zpravodajce, tak chci připomenout harmonogram, který máme, termín pro pozměňovací návrhy 24. únor a hlasovat budeme ve výboru 18. 19. dubna a hlasovat ve výboru REGI v červnu 15. 16. A ještě třeba potvrdit tady na které plenárce poté. Takže teď dáme slovo paní Briano. Děkuji, pane předsedo, chci poděkovat všem kolegům i výboru Regi. Děkuji za ty všechny úvahy, připomínky, které byly všechny velice užitečné. Jenom chci osvětlit jednu věc, protože eh, eh, hm, eh, se, my tam máme některé body, které asi možná vysílali určitý dojem, který tak není míněn, takže je třeba, abychom si uvědomili v, této, v tomto stanovisku eh, fakt, že mm, z pohledu demografického, ekonomického, ekologického ty regiony se, nebo ty oblasti se mezi sebou hodně liší. A já jsem chtěla zaměřit se na ty horské oblasti, ale nesmíme zapomínat, že v tomto regionu, makroregionu, také máme i eh, zóny velkých měst nebo měst, například pokud jde o využití půdy, tady jste nás o tom hovořil, i pan Dorfman e, i zmínil e, situaci ve svém, ve mém kraji, e, ze kterého jsem já. Pokud je o využití půdy, samozřejmě já souhlasím, že tady nemůžeme dávat velice striktní pravidla těm, kteří žijí na horách, protože to by mohlo mít opačný účinek na této populaci. Ale například využití půdy ve městech, to je úplně jiné než na horách. A právě proto město jako Janov, který znám velice dobře, vlastně tak tam záplavy v Janově, eh, ty jsou i způsobeny tím, že eh, se neobhospodařuje půda eh, v, na, na horách, ať jsou, to, ať jsou to lesy a podobně a potom, nebo že se příliš zneužívá ta půda, eh, příliš se využívá. Takže měli bychom se snažit skutečně to napsat jasně, protože asi některé politiky, které jsou v pořádku pro oblasti urbanizované, tak nejsou dobré pro horské oblasti. A v tomto smyslu bychom měli se snažit zlepšit eh, eh, tedy vyjasnit tento aspekt. Ano, Eh, eh, samozřejmě já souhlasím s tím, že osoby, které žijí na horách, mají problematický život a je třeba, abychom se v této strategii snažili tedy i eh, jak si rušit ty překážky, které brání některé činnosti, samozřejmě vždycky z pohledu udržitelnosti této činnosti. A potom chráněné oblasti já nechci říct, že bychom měli eh, dělat eh, eh, parky chráněné, tedy mm, krajinné oblasti, parky a podobně, ale cestovní ruch. Jasná data nám říkají, že tam, kde jsou ty chráněné parky, kde, které fungují dobře, tak cestovní ruch funguje, roste a, a roste. A potom to slovo laboratoř. No dobře. Já přehodnotím tuto větu ale například z pohledu cestovního ruchu a dobré praxe, best practices a i zapojení místní populace. Ano, protože ty parky eh, mají eh, vždycky svoji zprávu, svoje řízení, řízení nějaké vedení, takže eh, to je vlastně takový příklad, taková laboratoř těchto praktik. A potom, pokud jde o investice, já souhlasím s tím, co řekla komise. Ano, investovat, investice Eh, nemoh, eh, nemohou jít pouze cestou tedy adaptace a mm, ekologie, čistě jako takové je třeba to rozšířit a potom investice. Ano, podle mě bychom měli mít takový plán pro makroregion a vyslat všechny aktéry, aby investovali koordinovaným způsobem, který bude ekologický, nakloněn životního prostředí. A třeba bychom mohli tady využít různé fondy a různé evropské projekty, které by mohly tedy tady vzniknout eh, eh, zde ten, máme ten slavný Junckerův investiční balíček, takže možná bychom měli jít tímto směrem a takto vytvářet nová pracovní místa, ovšem zelená pracovní místa. Já myslím, že jsem asi řekla všechno. Ano, takže v tomto ohledu eh, mm, eh, příští týden budeme čekat na pozměňovací návrhy a uvidíme eh, všechny ty aspekty, které vzejdou z těch pozměňovacích návrhů a poté se sejdeme se všemi stínovými a samozřejmě jsem velice vstřícná k tomu, abychom měli stanovisko, se kterým budeme všichni souhlasit. Děkuji a nyní můžeme přejít k dalšímu bodu našeho programu, což je zpráva eh, o pokroku obnovitelné energetiky a hned dám slovo naší zpravodajce Marianě Petir, aby nám řekla, jaký je to první výměna názoru. Pane Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, dnes mám tedy možnost představit vám stanovisko výboru Envy týkající se pokrokové zprávy o obnovitelné energii, kterou vypracováváme pro výbor ITRE. V první řadě bych vám chtěla sdělit, jaký tu máme problém s tou sdílenou pravomocí co se týče pokrokové zprávy obnovitelné energii, tedy mezi výbory ITRE a ENVY. Chtěl bych poděkovat panu předsedovi, panu Lavíjovi, který požádal o pravidlo 54 z jednacího řádu, které by se mělo uplatnit v tomto případě, tedy tak, aby výbor Envy měl rovnocený statut jako výbor ITRE. Vzhledem k tomu, že stále ještě nebylo dosaženo dohody, tato zpráva obsahuje pouze 1500 1500 eh, úhozu a, a eh, samozřejmě, že si myslíme, že tady je celá řada oblastí, které právě spadají do pravomocí tohoto výboru, včetně oběhového hospodářství. Obnovitelná energie v rámci klimatické politiky Evropské unie, plnění jejich cílů, to vše přispívá k úspěšné implementaci environmentální politiky. Také směrnice o obnovitelné energii zahrnuje právně závazné cíle 20 obnovitelné energie do roku 2020 a pak těch des, cíl 10 v dopravě. Máme tu také závazné národní cíle nadefinované do roku 2020. Já jsem se snažila zaměřit se na význam dosažení těchto cílů v udržitelné energetice na evropské úrovni a na úrovni členských států. Také v rámci té dohody dosažené na konferenci o klimatu v Paříži v loňském roce. Zpráva Evropské komise poukazuje na to, že bylo dosaženo pokroku v splňování cílů. A jakožto zpravodajka jsem přesvědčena, že tento pokrok je tedy schůdný a že ty státy, které zaostávají, by měly být povzbuzeny, aby tedy vykonali tu nezbytnou dodatečnou ještě vůli a úsilí. Myslím si, že je užitečné používat eh, zdroje z udržitelné energie, které jsou přátelské tedy klimatu, Měli bychom působit v souladu s životním prostředím, s přírodou a používat takové technologie, které mají nejméně škodlivý dopad na životní prostředí. No a co se týče dopravy, um, tady taková biopaliva a určité druhy paliv, tady jsou vyjadřené určité obavy a chtěla bych apelovat na komisi, aby jasně představila, jak je to s vývojem těch průmyslových biopaliv, tekutých biopaliv po roce 2020, zejména co se týče těch pok- té pokročilé generace biopaliv. Je tu také potenciál pro eh, vytváření pracovních míst a je zejména nutné prokázat, že tu není žádný negativní účinek na využívání půdy. A také jsem přesvědčena, že bychom měli analyzovat a vylepšit stávající kritéria udržitelnosti. Eh, možná tím, že sem zapracujeme jiná biopaliva jako bioplyn a biomasa a zejména co se týče přínosu eh, těch biopaliv ze třetích zemích. To bychom tu mohli učinit určité propojení těch legislativních balíčků s oběhovým hospodářstvím. Eh, také se stanovuje v dokumentu, že je nutné zajistit lepší součinnost a konzistentnost se stávající politikou a můžeme toho dosáhnout zejména když tedy se budeme zabývat mezinárodním obchodem, a plítváním, zemědělstvím, životním prostředím. Samozřejmě, že eh, tu nestačím pokryt všechna ta témata, já sama předložím určité dodatečné návrhy jako apel na členské státy, aby využívali možnosti spolupracovat, redistribuovat národní cíle prostřednictvím dohod. To je také něco, s čím počítáme i s čím se počítá i v oblasti směrnice o udržitelné energii. Chtěla bych vyzvat kolegy, aby předkládali pozměňovací návrhy, aby tím obohatili tento text. Lhůta je 24. února. No a společně s tím novými zpravodaji samozřejmě zvážím všechny vaše návrhy, abychom v konečném důsledku měli takové stanovisko, na kterém se všichni zhodneme. Děkuji. Nyní paní Višněvská. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Já bych chtěla na úvod poděkovat paní zpravodajce za to, že připravila tento návrh stanoviska. Do roku 2020 musíme tedy něco udělat. Už nám zbývá méně než pět let pro to, aby Evropská unie dosáhla ten 20% cíl obnovitelných energií. A opravdu jsou tu země, které mohou mít problémy se splněním těchto cílů, nicméně velká většina zemí splní tento cíl. Možná nastal čas, abychom se více zamysleli z toho globálního hlediska o budoucnosti. Členské státy, co se týče obnovitelných zdrojů energie, tu mají potenciál, je to solární energie, eolická nebo geotermická energie. A já jsem spokojená s tím, že se tu zmiňuje, že je třeba povzbudit členské státy, aby využívali svá specifika, geografická a klimatická specifika pro to, aby se jim podařilo splnit tyto cíle, aby to byl opravdový pozitivní efekt, aniž by to způsobovalo nějaký záporný dopad na přírodu a životní prostředí takto to budeme mít opravdovou politickou formulaci, která nám umožní jít ještě dál, proto aby se využívaly opravdové potenciály a možnosti všech členských států a nebudou se tak definovat cíle, které jsou nemožné plnit. Pak otázka k přístupu k financování, to je také důležité zmínit proto, abychom tu mohli mít řádnou zprávu i ve věci obnovitelných zdrojů energie což už v podstatě někde dobře funguje, například v oblasti geotermické energie a přílivové energie z moře. Pak je to splnění toho desetiprocentního cíle v oblasti dopravy a v souladu se zprávou Evropské komise využívání biopaliv v současnosti eh, dosahuje pouze pětiprocentní úrovně. Možná tuto chvíli to není ten úplně nejlepší moment pro využívání biopaliv, protože stále jsme ještě postiženi dopady ekonomické krize. Potřebujeme tedy ještě dělat více pro to, abychom se v budoucnosti vyhli těch negativních dopadů o využívání fosilních paliv. Kaputo, Grazie, Presidente. Děkuji, pane předsedo. Především chci eh, poděkovat zpravodajce za vynikající zprávu, kterou se prezentuje. Já myslím, že je zásadní, aby obnovitelné zdroje byly v centru naší diskuze o energetické a klimatické politice v EU a měli bychom zúraznit eh, důležitost eh, splnit cíle stanovené na pařížské konferenci. Určitě by to byl dobrý signál a i zde vyzývá zpravodajka eh, členské státy, především ty, které jsou ve skluzu, aby zrychlili práci na cílech 2020 a i e, apeluje na členské státy, aby obnovitelné zdroje e, e, více používali, protože mají menší dopad na biodiverzitu, na životní prostředí a také připomíná, že je nezbytné vyvinout větší úsilí pro to, aby doprava také plnila cíl, to znamená těch 10 obnovitelných zdrojů tedy vynikající zpráva kolegyně a myslím si, že nicméně je zde určitě prostor pro určité další návrhy. Například mám za to, že proto, abychom splnili cíle, 2020, eh, eh, tak mm, energetický eh, model založený na obnovitelných zdrojích znamená, že členské státy by měly být motivovány k tomu, aby maximálně využili možnosti nabízející nabízené mechanismem podle směrnice obnovitelných zdrojů, zdrojů a aby Eh, eh, uzavírali, nové smlouvy. Větší spolupráce mezi členskými státy bez pochyby přispěje k tomu, že budeme garantovat efektivní dodávky obnovitelných zdrojů eh, a že se zvýší jejich spotřeba v EU. Zde i já si myslím, že větší podpora výzkumu a rozvoje v oblasti energií je klíčové pro e, skutečnou energetickou změnu a e, tak, aby Evropská unie byla lídrem v technologiích a garantovala efektivnější, účinnější e, zdroje energií nové generace. Dále mám za to, že určitě třeba zdůraznit, že obnovitelné zdroje nejsou důležité pouze pro životní prostředí, ale zlepší i pro, eh, i jsou důležité pro bezpečnější dodávky eh, energii do EU a sníží náklady na dovozy, což bude ku prospěchu eh, spotřebitelů tento sektor obnovitelných zdrojů bude více a více důležitý pro růst, pro hm, vytváření pracovních míst, pro konkurenceschopnost i pro to, abychom bojovali s tím vážným problémem tzv. energetické chudoby. A také i ve světle nové směrnice na období 2020 eh, až 2030 je třeba rozvíjet i finanční metody pomáhající eh, rozvoji energii z obnovitelných zdrojů a ne, aby to pouze bylo na bedrech eh, spotřebitele. A asi mm, zde je třeba mm, i abychom eh, zvýšili financování těchto zdrojů. Moje skupina předloží samozřejmě pozměňovací návrhy v tomto smyslu a určitě jsem si jist, že budeme eh, schopni je eh, dobře hm, prodiskutovat a vyjednat se pravodajkou. Děkuji. Děkuji. Eh, Slimovič. Thank you very much, I would like to... Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poblahopřát zpravodajce za velice výstižnou zprávu. A to i vzhledem k omezenosti délky. Myslím si, že souhlasíme v tom, že snížení skleníkových emisí je jedním z zásadních cílů, z hlavních cílů, chceme-li naplnit pařížskou dohodu a chceme-li naplnit také evropskou politiku klimatu a energetiky. Domníváme si přesto, že je tady prostor pro zlepšení a zejména nám dělá starosti neplnění evropského desetiprocentního cíle e, obnovitelných zdrojů energie v oblasti dopravy. Doprava je jediný velký sektor, kde se navýšily skleníkové emise za poslední rok. A jediný sektor, který během ekonomické krize zvýšil produkci emisí. Domníváme se, že abychom naplnili cíl obnovitelné energie v dopravě, tento cíl tvoří hlavní složku evropské klimatické a energetické politiky. Proto bychom chtěli zdůraznit tento skute- tuto skutečnost a přispějeme pozměňovacími návrhy. Ještě jednou děkuji zpravodajce za tento výstižný text. Děkuji, paní Kilonen. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také zpravodajce za skvělou práci. Když hovoříme o klimatu, Musíme nazírat na situaci z širší perspektivy. Nemusíme hledět pouze do roku 2020, ale ještě dále. Nyní se snažíme naplnit pařížské cíle produk- menší produkcí skleníkových plynů a změnou našeho způsobu využívání energie. Energetická účinnost je také důležitým cílem. 46 energie se využívá na vytápění a chlazení a méně než 20 z toho je vyprodukováno z obnovitelných zdrojů. To je příliš malý podíl. Měli bychom být schopni více využívat geotermální energii na vytápění a chlazení. To je vždycky dobrá alternativa. Momentálně 26% eh, veškeré elektřiny v Evropě se vyrábí z obnovitelných zdrojů a z toho 10% z větru a slunce, které nejsou vždy dostupné. Například, eh, abychom mohli využívat eh, solární energii, potřebujeme vzácné kovy a minerály. A v tom nejsme sobě stační. Mohli bychom mnohem více využívat přílivovou energii, protože příliv a odliv je k dispozici vždycky, ale k tomu potřebujeme mnohem více výzkumu a vývoje, abychom mohli plně využít tento potenciál. V dopravě je cíl 10%. Tady hrají zásadní roli biopaliva. Od naplnění tohoto cíle jsme opravdu daleko. Pokud bychom chtěli, mohli bychom vyrábět biopaliva z jiných surovin. Ne pouze z těch surovin, které se dají využít také na produkci potravin. I vedlejší produkty z průmyslu by se daly využívat. V mnohem menší míře než dnes. Pokud chceme, aby patřičně fungovalo kruhové hospodářství, musíme využívat i zemědělských a průmyslových vedlejších produktů k výrobě energie a biopaliv. Protože pokud eh, bychom vyráběli energii z odpadu, šlo by vlastně o stoprocentně obnovitelný zdroj. Právě tak uhlík, který je uložen v dřevu, který zachycují stromy po dlouhá léta, jsou to desetileté cykly obnovitelnosti. Tady také je velký potenciál a tady nás čeká hodně práce. A pokud jde o kritéria udržitelnosti pro obnovitelné zdroje energie, na tom také musíme zapracovat, abychom mohli vyvíjet nové formy energie a používat je. To by bylo velice prospěšné pro naši budoucnost. A zároveň naplňování klimatické politiky může vytvářet pracovní místa pro příští generace. Chtěla bych poděkovat zpravodajce ještě jednou, protože si myslím, že tento text je velice dobrým východiskem, na kterým budeme ještě dále pracovat a dále ho zlepšovat. Děkuji, paní Auken. Děkuji, pane předsedo. Tohle je nesmírně důležitá oblast. Je to vlastně středobod našeho zájmu, pokud jde o naši snahu o e, přechod na zelenou e, ekonomiku. My si musíme uvědomovat, že pouze pokud bychom spolehali pouze na biomasu, dostali bychom se do špatné situace, protože biomasa je velice omezený zdroj. pro veškeré interakce v ekosystému a v přírodě eh, je eh, nesmírně důležitá. Biomasa je potřeba pro oběh v ekosystému a proto, pokud bychom si mysleli, že biomasa je udržitelná, museli bychom vědět, odkud pochází například. Eh, kromě toho, není možné argumentovat tím, že dopravní sektor může naplnit své cíle pouze pomocí biomasy nebo bioplynu. Než budeme mít dostatek elektromobilů, budou existovat omezení pro to, kolik elektřiny eh, bude možné spotřebovat, i kdybychom ji vyráběli z obnovitelných zdrojů. A proto prostředky, které máme k dispozici, musíme využít k tomu, abychom vytvořili patřičnou energetickou unii, kde by, mohlo probí, kde by, mohla probíhat, kde by mohl probíhat přenos po přenosových sítí. To všechno je zapotřebí, abychom mohli efektivně využívat obnovitelné zdroje v dopravě. Protože tady je ještě mnoho dodatečných problémů, které je potřeba správně zodpovědět, jako právě biomasa. Já bych eh, tedy chtěla nás vyzvat k tomu, abychom se zaměřili na skutečné problémy životního prostředí a abychom také eh, proskoumali eh, abychom zjistili eh, důvěryhodná čísla, pokud jde o využívání eh, důvěryhodných zdronů, protože eh, existují určité výpočty, které říkají, že tradiční využívání energie z fosilních paliv, z uhlí, zemního plynu a i z jaderné energie mnohem více dostává, dostat, dostávají dotace než obnovitelné zdroje. To jsou také čísla, se kterými musíme operovat. Takže nesmíme se nechat jaksi zahnat do kouta. Musíme být součástí investiční strategie, jakou už několik let máme. A protože současná agenda není e, udržitelná e, a využíváme omezených zdrojů, jako by byly neomezené, e, potřebujeme návrhy, které by zkoumaly reálné dopady na přírodu a životní prostředí a musíme zkoumat, do jaké míry lze podporovat eh, zdravá ekonomika. Eh, musíme se ptát, odkud se bere biomasa. Můžeme ji do jisté míry využívat, ale musíme se ptát, odkud se bere a využíváme ji opravdu správně, tak jako v jiných sektorech, jako je potravinářství. A je zapotřebí udržet také životní prostředí v regionech v rámci strategii biomasy. E, nicméně děkuji za to, že můžeme o tomto tématu jednat v našem výboru. E, chceme e, se oprostit od čistě ekonomicko-politického přístupu u obnovitelných zdrojů, protože kdybychom uvažovali krátkodobě, dostali bychom se do velkého nebezpečí. Děkuji, paní Kestinger. Děkuji, pane předsedo. E, I já bych chtěla srdečně poděkovat Marianě Petir za skvělé stanovisko k tomuto velice důležitému tématu. A e, od paní Auken jsme slyšeli mnoho negativního o biomase. E, já si myslím, že v Evropském parlamentu v loňském roku jsme odhlasovali lesnickou strategii, e, která znamená pozitivní přístup právě v oblasti biomasy, zejména lesní biomasy, respektive dřeva. To, že biomasa by se měla omezovat, není pravda. Biomasa je významná surovina a pokud jde o to, odkud se bere, tak to se dá snadno odpovědět. Miliony eh, lesníků v celé Evropě pracují velice konsekventně a udržitelně proto, aby byly pěstovány naše lesy v Evropě, aby byly eh, udržitelně obhospodařovány, protože jde o velice důležitou surovinu, která musí být k dispozici. A já, si, já bych možná navrhla, abychom eh, se na tuto oblast podívali ještě podrobněji, pokud jde o cíle obnovitelných energií tak je pravda, že mnoho zemí je zvýhodněno, které mají například vítr nebo vodu. Pro mnohé vzhledem k jejich geografické situaci to není možné v takové míře jako jinde vyrábět energii právě z těchto obnovitelných zdrojů. Tady bych chtěla poukázat na to, že zejména lesnictví tady e, odvádí e, velice dobrý příspěvek, respektive může odvádět a e, v budoucnu by odvádět mělo. Děkuji. Děkuji, pan Brennan. Děkuji. Jen bych se chtěl zeptat, je tady ještě paní zpravodajka? Nevidím ji. A tamhle. Já si myslím, že bychom měli být trošku opatrní, pokud jde o biomasu. Ano, je obnovitelná, nicméně je klidně možné, že ji budeme spalovat rychleji, než bude dorůstat. Tak tomu je ve Spojeném království, kde došlo k obrovskému e, nárůstu e, v e, průmyslu a dováží se dřevěné pelety ze Spojených států. A myslím si, že to je opravdový problém. A jsou potřeba kritéria udržitelnosti, pokud jde o dřevěné pelety. Je možné to provádět udržitelně a je také možné provádět to neudržitelně. A my potřebujeme kritéria udržitelnosti, pokud jde o dřevěné pelety protože pelety tvoří v Evropské unii největší podíl obnovitelných zdrojů a tento podíl bude dále růst. A já si myslím, že bychom si měli dávat velký pozor, aby to nedopadlo tak, že si způsobíme více problémů, než kolik jich vyřešíme. Myslím si tedy, že potřebujeme kritéria udržitelnosti. To je jasné, pokud jde o dřevěné pelety a bude možná zapotřebí eh, nějaký strop, od kterého už bychom nemohli jít dál. Nicméně pokud bychom měli eh, eh, dokonale implementovat systém zachycování a ukládání uhlíku, pak by bylo možné, aby ten strop byl vyšší, než jaký by byl jinak. Kromě toho je tu ještě ta možnost e, zavedení přechodného období pro dřevěné pelety. Dejme tomu na nejbližších 10, 15, 20 let, aby nešlo o dlouhodobé udržitelné řešení, ale aby bylo vystřídáno jinými. Každopádně tedy měli bychom zvážit potřebu e, kritérií udržitelnosti, také přechodnou dobu a zavedení systému CCS, tak aby tato oblast mohla hrát co největší roli. Pak je tu také ještě to ožehavé téma kaskádového využívání dřeva. E, Evropská lesnická strategie je oblast, kde jsme nedošli k dohodě, ale myslím si, že musíme mít na paměti, že jsou i jiní lidé, kteří využívají dřevo a jsou znechuceni tím, kolik dřeva spalujeme a kolik hodláme nadále spalovat. Takže o dřevo panuje velká konkurence a je spalování dřeva nejlepší způsob, jak ho využívat, vzhledem k, naší, k našemu boji s klimatickou změnou, protože čím více eh, toho postavíme z dřeva, tím více uhlíku vlastně uložíme. Takže myslím si, že eh, spalování dřeva ve spalovnách je při nejlepším přechodné řešení. Děkuji, pan Líze. Děkuji, pane předsedo, a děkuji Marianě Petir za její návrh a za její práci na tomto tématu. Já si myslím, že je jasné, že obnovitelné energie hrají důležitou roli v oblasti klimatiky a energetiky, ale také jsou důležité pro nezávislost Evropské unie na dovozech energie. Já jsem včera večer eh, slyšel eh, velice zajímavý eh, výrok jednoho analysty, analytika, že nízké ceny eh, ropy souvisejí s tím, že obnovitelné zdroje budou hrát vyšší roli, respektive, že ty ceny, ty spekulace se teď nepovedou v intencích tím, čím větších cen ropy, nicméně jde, jde o znak toho, že trh předpokládá, že obnovitelné zdroje budou hrát větší roli. Myslím si, že dosavadní směrnice byla do jisté míry úspěšná, pokud jde o naplňování cílů. Měli bychom se ještě přesněji podívat na to, kde jsou problémy. Ne všichni mají nastavený správný kurz do roku 2020 a nezávisle na tom, jaká bude právní situace po roce 2020, nyní je právní situace taková, že máme cíle a musíme je naplnit. A e, pokud možno i komise by měla dohlížet na to, aby e, nějakým způsobem nedošlo k zanedbávání, aby, aby členské státy byly na správném kurzu. Nevýhoda je, a to už říkal kolega ze sociální demokracie, že účet potom bude předepsán spotřebiteli a bude vyšší, než by musel být. Máme sice evropskou eh, směrnici, ale příliš málo přeshraniční spolupráce. Tady je, ten potenciál, který v Evropě máme, se využívá velice různě a částečně v regionech, kde situace není optimální a kde jsou vysoké náklady, tak tam by tady potřebujeme více e, Evropy, musí být lépe provázány sítě, tak aby to šlo i přeshraničně. Mým velkým problémem je otázka, jak to půjde dál po roce 2020, protože, jak říkám, ta směrnice byla tak napůl úspěšná, ale musíme mít jeden systém, na kterém budeme stavit nyní Evropská rada rozhodla, já osobně toho lituji, že nebudou e, už existovat závazné národní cíle. A to musí být naší ústřední záležitostí v nejbližších týdnech, abychom našli nějaké řešení a aby přesto byly cíle naplněny. Evropská komise a Evropská rada e, nyní e, stanovila závazný celoevropský cíl 27%, ale zatím nikdo nevyvinul žádnou metodu, jak tohoto cíle dosáhnout. To si myslím, že byla chyba. Komise a rada měla, měli nejdříve přemýšlet o tom, jak toho dosáhnout, než zrušíme starou metodu. Nicméně situace je, jaká je a my se teď musíme společně snažit o vyvinutí nějaké metody toho, jak přesto cílu dosáhneme. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Pan Šrak. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. E, Děkuji, pane předsedo. A paní zpravodajka tu zmínila velice důležitá témata, důležitá pro Evropskou unii. A je třeba zejména zdůraznit ten regionální potenciál, protože nedostatečné investice může mít také dopady na veřejné mínění, ostatně i na samotnou ekonomiku, pokud ty náklady na vybudování obnovitelných zdrojů energie budou příliš vysoké co mne znepokuje, ale něco jiného je to, to, co zveřejnil nedávno Eurostat. Byly to údaje, podle kterých 9 z 28 členských států dosáhly tedy ty cíle naprogramované do roku 2020. Měli bychom se tedy zaměřit na to, jak získal Eurostat tyto údaje, protože velká většina států které jsou zde tedy zdůrazněny, tak podle zprávy z roku 2014 jsou právě zase zmiňovány jako země, které nesplní ty cíle, takže asi spochybnitelné, že by je vůbec mohli splnit do roku 2020. Mě by opravdu zajímalo, jak se Eurostat dospěl k těmto údajům. Ono je opravdu neuvěřitelné, že některé státy navýšily tu procentuální hodnotu o 4 až 5 to mi připadá úplně neschůdné. Takové údaje bychom tu měli asi sdílet a prohovořit, protože by to mohlo vést k škodlivým dopadům. Prostě, že někdo řekne, ano, my jsme dosáhli svých cílů, ale jak to tedy bude dál? Pan Filner, děkuji ve Švédsku to je taková zvláštní země. Je to země s, myslím, nejrozsáhlejšími lesy ale nebylo tomu vždycky tak. Před nějakými 50 lety u nás téměř nebyly lesy, ale pak jsme zvolili cestu lesnické politiky a lesy máme zpátky. Takže jsme trošku citliví, když eh, přátelé a kolegové z jiných částí Evropy také odstranili lesy před několika řekněme, i stovkami lety a teď mohou mít zpátky, ale nevědí, jak je využívat. Je třeba toto mít na mysli. A dva konkrétní případy, které jsou na to napojeny v první řadě. Jak bychom měli využívat lesy a dřevo? A myslíme tedy na plánovanou ekonomiku, kdy politici budou rozhodovat, jak vynakládat s touto surovinou, anebo se obrátíme přímo na lesníky a majitele, kteří do toho budou mluvit. Za druhé, kritéria udržitelnosti, to je zásadní, nicméně musíme to mít na paměti, že tu máme i příslušnou legislativu, ale nemáme udržitelná kritéria pro eh, eh, různé další suroviny, a máme určité pochybnosti obnovitelné zdroje, obnovitelné energii. Nicméně, pokud tu nebudeme mít kritéria, tak asi bude obnovitelná zdroje energie v nevýhodě vůči tedy fosilním palivům abychom došli tedy do té fáze, kdy tu opravdu budeme mít kvalitní náhražku pro ty špatné, ale uvidíme, jak budou tedy ta kritéria udržitelnosti tvrdá. Jak jsem řekl, ta naše země je taková zvláštní. Máme velké množství obnovitelné energie. 2013 jsme tu měli přes 50 z obnovitelných zdrojů. Na druhém místě s 37 bylo Lotyšsko ale nejsme spokojeni, my chceme jít dále, přejeme si mít ještě větší hodnoty, takže jsme masivně snížili daně na obnovitelné zdroje energie, nicméně v poslední době jsme museli navýšit tyto eh, daně na obnovitelné energie, protože komise stanovila, že je to státní podpora to snížení eh, daní na obnovitelnou energii. Těžko se to vysvětluje širší veřejnosti. Já jsem se podíval na tu stránku komise o té státní podpoře a tam se stanoví, že se to nemůže eh, po, legitimně používat, že se to může legitimně používat na boj proti klimatickým změnám Nicméně i tak toto lidi nadále vidí prostě na svých účtech, že prostě ta energie se zdražila, protože komise rozhodla, že je třeba to více zdanit. A já bych opravdu rád, aby nám to komise vysvětlila. Pokud si přejeme jít ještě dál než těch 52%, naším cílem je 100%, tak bychom měli mít možnost využívat všechny dostupné možnosti. A v rámci EU komise nemůže být překážkou prostě na té cestě k obnovitelné energii a obnovitelné společnosti. Děkuji, pan Balcer. <clears throat> Elnök úr, köszönöm a szót. Nyilván egy vélemény. Děkuji za sedo je zřejmé, že tady, eh, co je nejdůležitější pro nás, je kvalita textu, ne kvantita slov. To bych chtěl říct si paní zpravodajce. A ještě jedna důležitá věc z mé strany. Když hovoříme o biopalivech a o tom období po roce 2020 o příslušných výhledech, tady paní zpravodajka doplňuje, že pokud tu jsou možnosti, tak by stálo za to přejít na ta biopaliva z druhé a třetí generace, tedy ta pokročilejší. Například ty, které pocházejí z řas nebo z jiných zdrojů. To znamená, ty z první generace, ty pocházejí z potravin. To je důležité, protože je tu velký nátlak a v dnešní době právě na ty továrny, která vyrábějí biopaliva na základě potravin. V Maďarsku za rok 2015 se navýšila kapacita takové továrny na biopaliva. Mělo to být v Chorvatsku, ale nakonec ty investice směřovaly do Maďarsko a tam je kapacita na milion tun kukuřice, to opravdu chci zdůraznit. A z této továrně se počítá nebo se počítalo s tím, že cena ropy bude 140, eh, jako to bylo před několika lety, a ne 30 eh, dolarů. Pokud se tedy to bude využívat čím dál více kukuřice a pokud bude růst cena ropy, tak eh, je výhodnější pro producenty tu kukuřici prodávat na biopaliva a ne na potraviny právě z důvodu cen. Takže si myslím, že je stejně důležité hovořit o tom období po roce 2020 a aby produkce bioetanolu byla nějakým způsobem regulována, ať tedy legislativou, aby se naléhalo na tu produkci těch z druhé a třetí energie a aby se vyhlo těm, které se připravují na základě potravin. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pravodaj pravodajka přistoupila k této zprávě velice obšívně, což je dobré, jako kdyby to byly dvě zprávy, a klade velký důraz na konsistentnost a detail také. Do roku 20 máme méně než pět let a potřebujeme tedy ambiciozní nové cíle obnovitelných zdrojů. Víme, Eh, co se říká i tady v parlamentu eh, a my i ve světle pařížské konference potřebujeme pokrok, jasnější cíle a méně rozdílů mezi členskými státy. Podívejte se na statistiky a uvidíte, eh, jaké tam jsou velké rozdíly v politikách i ve výsledcích. A za druhé, ještě jednou chci apelovat na to, aby se zvýšilo financování ze zemědělské politiky právě na investice do obnovitelných strojů v zemědělství. Proč? Zemědělstvo používá 2% energii v EU. Statisticky je to malý spotřebitel odběratel ve srovnání s jinými odvětvími, ale potenciál ochrany zde Eh, není dostatečně využit a liší se to mezi členskými státy a další opatření pro to, abychom dosáhli těchto cílů obnovitelných zdrojů, je, že bychom měli používat a posilovat všechny nástroje, které máme k dispozici ve společné zemědělské politice, tak abychom zachovali používání obnovitelných zdrojů ve zemědělství, ve výrobě potravin a v lesnictví. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní si vyslechneme komisy. Samozřejmě. Bylo mnoho připomínek. Komise má nějaké problémy? Děkuji, omlouvám se. Dobré dopoledne, komise. Je potěšená, že jste ji zapojili do první rozpravy a těšíme se na další kroky, že se více dozvíme z těch pozdělacích návrhů, které zde Eh, bylo uznáno, že budou předloženy. Pařížská konference COP21, to je politický základ eh, pro další impuls eh, pro nás, abychom snížili radikálně emise uhlíku a Evropská unie je lídrem v tomto úsilí, jak víte, a je důležité, abychom si zachovali vedení v této oblasti. A právě v tomto kontextu energetická unie bude vyžadovat dost hlubokou transformaci energetického systému v EU, včetně rozvoje zdrojů, obnovitelných zdrojů, a abychom tedy eh, splnili naše ambiciozní cíle, které jsme si stanovili na rok 2020. To se bylo jasně řečeno a mm, zde máme závazný eh, cíl alespoň 25 jak jsme viděli od komise, zde je třeba i, eh, eh, aby, eh, abychom měli závazné cíle v Evropské unii, což otevře nové příležitosti pro to, aby investoři byli ochotní více investovat do obnovitelných strojů v EU za předpokladu, že členské státy budou implementovat národní politiky, které budou chránit investory a což je velice důležité právě teď v této fázi, abychom přilákali investice, které tak potřebujeme. Tedy eh, odblokovat investice do obnovitelných zdrojů v Evropě, což znamená velice jasné závazky členských států, že zvýší podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu a také to bude znamenat předvídatelný, stabilní rámec na evropské úrovni. Samozřejmě s tím, že musíme omezit náklady na podpůrná opatření. Komise eh, ke konci roku předloží balíček obnovitelných zdrojů. Mm, mm, pracujeme tedy na předpisu, eh, který se týká těchto ambiciozních eh, cílů. A pokud jde o cíle 2020 a jejich splnění, stávající rámec obnovitelných zdrojů podle nás je efektivním nástrojem pro to, aby členské státy mohly splnit cíle 2020. Podle posledních čísel dnes mm, je podíl 16 16 obnovitelných zdrojů eh, ve spotřebě energii, což představuje asi 27,5 obnovitelných zdrojů v elektřině 18 v vytápění a chlazení a 6 v dopravě. Jak jsme slyšeli dnes dopoledne, je to odvětví, které zatím pokulhává. Ten, tento dobrý pokrok je reflektován také i ve výkonnosti členských států a e, již dnes e, v podstatě devět států plní cíle 2020, jsou tedy v předstihu a další tři ty se tam na, na to dostanou velice rychle, Píš tento rok 2016. Zbytek členských států postupuje dobře, i když vidíme takovou skupinu, která musí ještě zintenzivnit své úsilí, aby se dostala a splnila tyto národní závazné cíle, kde třeba by tyto státy tedy splnili velké, ještě udělali velké úsilí a přistoupili k tomu seriózněji. Pane předsedo, ještě dovolte takovou poznámku k návrhu stanoviska. Myslíme si, že kritéria udržitelnosti pro celou eh, obnovitelnou energii, to je vhodná věc. Měli bychom mít takováto kritéria, ale ne pro všechny typy obnovitelných zdrojů. Jak asi víte, zde eh, máme větrnou eh, eh, energii například a tady my již máme celou řadu stávajících předpisů, včetně směrnice o hodnocení dopadu na životní prostředí, na rozdíl od ostatních strojů, například biomasa, výroba biomasy a to bychom mohli propojit s takzvaným přímým i nepřímým dopadem na životní prostředí a právě proto mm, nová směrnice obnovitelných zdrojů, eh, zdrojích stanoví mm, i eh, mm, kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biotekutá eh, paliva. Jak již bylo oznamenáno v naší strategii, tak komise plánuje, že navrhne lepší politiku udržitelnosti pro biomasu a biopaliva, to bude součástí eh, toho eh, balíčku ke konci roku. Budeme hm, se inspirovat zkušenostmi z eh, používání kritérií udržitelnosti pro biopaliva a také i musíme vzít do úvahy nové politiky, které se týkají, tedy nové strategie, nové politiky, které jsme přijali. Náš Eh, přístup bude pragmatický. Děkuji a budeme se těšit na příští diskuzi o pozměňovacích návrzích. Thank you. Děkuji vám. Už nemáme příliš mnoho času, nevím, zda paní zpravodajka chce něco dodat. Děkuji vám. Takže já pouze připomenu lhuty pro pozměňovací návrhy to je 24. února, hlasování na výboru Envy proběhne 26. dubna a nyní se můžeme přesunout k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. To je to označování eh, energetické účinnosti štítky a já bych okamžitě předal slovo panu zpravodaji kolegovi Patričielovi. Grazie, presidente pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně. 25. února minulého roku Evropská komise oznámila, že rozšíří rámcovou strategii o změnách klimatu a že přehodnotí směrnici o označování energetické účinnosti. A toto je užitečný nástroj, který má pozitivní dopad na životní, životní prostředí, poněvadž informuje spotřebitele o přesných informacích o energetické spotřebě, tedy účinnosti daného přístroje a umožňuje mu eh, se lépe eh, jaksi fundovaněji rozhodovat. Návrh se opírá o článek 194 smlouvy, který, jak dobře víme, E, je právním základem pro opatření v oblasti energie a stanoví, že v e, předchozí směrnice se bude transformovat v nařízení s cílem zjednodušit normy a garantovat jednotnou aplikaci norm ve všech členských státech. Jakožto eh, navrhovatel stanoviska, tak já eh, pozitivně vidím práci komise i rady a vycházím tedy z tohoto jejich základu a na tom základě eh, vypracoval jsem návrh, který má 12 pozměňovacích návrhů, které obsahují nejcitlivější body tohoto návrhu, jako je změna nebo revize škály, tedy toho označování i databáze. To jsou dva důležité body. První pozměňovací návrh hovoří o tom, že je třeba zachovat stávající škálu označování od červené barvy, zelené, a tak, abychom eh, mohli eh, správně informovat spotřebitele o spotřebě, tedy o eh, a potom o účinnosti a potom označování písmeny od A po G, což je zase efektivní způsob označování energetické účinnosti u těch eh, výrobků, kde se bude aplikovat eh, směrnice ekodesign, tak eh, zde se hovoří o třídách D, e, F a G které se zavádí, ale já myslím, že tady eh, bychom neměli mást ty třídy, aby to nebylo matoucí pro spotřebitele. Takže eh, potom návrh 2, recital 12. Na rozdíl od návrhu komise, tak eh, se já si myslím, že je velice vhodné, která hovoří o tom, že bychom měli vytvořit novou škálu označování energetické účinnosti, takže asi by bylo vhodnější změnit tu škálu, až tedy se dostanou na trh účinnější přístroje. A podle druhého návrhu tedy je třeba, aby se dokázalo, ukázalo, že skutečně ta změna té škály se eh, Eh, neprovede na nějakém dočasném základě, ale bude eh, to vycházet z skutečných požadavků, nutností vyplývajících z vědeckých poznatků a z technických charakteristik daných výrobků. A to především eh, změna škály toho označování je nezbytná, když se zjistí, že ty, ty nejširší třídy jaksi jsou nejrozšířenější, že tam je nejvíce těch výrobků, ale to musí vždycky vycházet z vědeckých poznatků a ze studií komise. A na rozdíl od toho, co navrhuje komise, tak ze změna škály toho označování by mělo znamenat, že eh, eh, Eh, v podstatě mm, většina těch výrobků se dostane do té třídy A a eh, L. Tady komise navrhuje, aby eh, a třídy tedy A, B v podstatě byly vyprázdněné a to znamená, že již by na trhu neexistovaly tyto výrobky třídy A, B. Potom návrh 3. Takže zde já souhlasím s tou nutností vytvořit databázy a mm, ta, která by měla usnadnit kontroly souladu daných výrobků. A sam, pokud jde o, o ty štítky nebo o to označení, aby to bylo v souladu mm, e, se spotřebou. A zde mm, i, mám návrh, který jde tímto směrem, a to informace o souladu výrobku. To by mělo být e, e, nejenom předáváno elektronickou cestou, jak navrhuje komise, ale i na papíře, tedy tím štítkem, označením abychom se vyhnuli eh, situacím porušování obchodního tajemství či hm, průmyslové špionáži. Dále, eh, návrh 4, recital 20. Komise stanoví možnost vypracovat hm, další označování výrobků, hm, u kterých si lze představit do budoucna, že se vytvoří energetická, energetické označování takový štítek. Komise eh, eh, eh, chce tam použít hodno, absolutní hodnotu spotřeby energie jako parametr pro změnu, tedy revizi těchto způsobů označování těch etiket. Já si myslím, tady to vůbec není jasné, protože tady mm, ten, proto v tom čtvrtém návrhu navrhuji vypustit termín absolutní, absolutní spotřeba. Návrh 5. Návrh komise. Ten identifikuje některé výrobky, na které se nebude vztahovat nařízení. A v tomto ohledu eh, zde se snažím já eh, o to, aby zde se pozitivně definoval pole působnosti nařízení, pozitivně se tam e, identifikovaly ty výrobky, na které se e, bude nařízení vztahovat. A návrh 6, e, definice tedy, článek 2. Takže mezi těmito definicemi v článku 2 chybí Eh, definice energetické účinnosti. Já si myslím, že bychom to tam měli zavést a já to se o to snažím v tomto šestém návrhu, tak aby ta směrnice z roku, do mm, eh, se bude týkat tedy směrnice 2012-27. Potom návrh 7, od o eh, článek 3 povinnosti dodavatelů. Takže zde já si myslím, že by bylo vhodné vytvořit nějaký standardizovaný formulář prostřednictvím kterého, nebo formu, prostřednictvím kterého ten e, e, poskytovatel by do té databáze podával nezbytné informace, o tom eh, výrobku na trhu, o jeho koncepci, o jeho vzoru a potom návrh 8, článek 3, odstavec 2, to jsou povinnosti distribuce distributora. Zde povinnosti distributora. Takže kromě návrhu komise, které, který stanoví, že eh, zde eh, eh, tedy těch etiket, povinnost etikety, tak si myslím, že i by bylo dobré, aby vše bylo i viděno, vizualizováno na elektronickém displeji u toho distributora, tedy té hm, prodejně. A eh, zde máme eh, potom, eh, takže to by mě, tady v tomto ohledu by měli se opravit i článek 11, 7 a 10 dále. Teď ta škála těch etiket. Komise chce, aby ty, člá, ty třídy A a B byly vyprázdněny, aby se stimulovali ty výrobci k tomu, aby vyráběli lepší výrobky. A já si myslím, že tady to by asi nebylo efektivnější pro toho spotřebitele, tyto informace. A na rozdíl od toho, co navrhuje komise, tak já si myslím, že eh, ta frekvence změn té škály, toho označování, tak to eh, by mělo vždy být mm, podmíněno nějakými přípravnými studiemi, které vyhodnotí technický pokrok u eh, daných výrobků návrh 12, eh, databáze. Zde opět opakuji, že je vhodné zjednodušit eh, to břemeno pro podniky, především malé střední podniky a proto prostřednictvím tohoto posledního návrhu eh, si myslím, že by ti dodavatele, poskytovatelé měli se zaměřit na poskytování těchto údajů do databáze elektronickou formou, takže to e, jsou tedy moje návrhy i moje pozměňovací návrhy, jak jsem řekl, e, e, termín je 25. únor, potom budeme mít asi ještě týden, abychom vyjednávali s politickými skupinami o kompromisních návrzích a abychom, doufejme, se dohodli na něčem, s čím budeme souhlasit všichni, abychom mohli hlasovat potom 18. dubna já eh, rád budu akceptovat eh, vaše příspěvky a doufám, že tak se nám podaří eh, poskytnout výboru ITRE stanovisko, kterým se zlepší tento účinný nástroj, tedy označování energetické účinnosti, že to bude výhodné pro výrobce i spotřebitele v Unii. Děkuji a nyní paní Bonase. Za prvé já chci poděkovat eh, kolegovi Patričelovi za kritické připomínky, za tuto zprávu, která je dobrým východiskem pro to, aby náš výbor mohl přijmout stanovisko. Ve světle COP21 a klimatických cílů Evropské unie v oblasti snižování emisí uhlíku, o čem jsme hovořili před chvíli, tak prosazovat ambicioznější cíle, i pokud je o energetickou účinnost, to je pořád naše priorita. Proto si myslím, že bychom měli pozitivně vidět revizi směrnice o označování a já si myslím, že by měla být ještě efektivnější a používat efektivněji nástroje, které Evropská unie má. E, e, prostě a to označování jeden z nich. Potom přechod eh, transformace směrnice v řízení, proto aby mm, mm, aplikace těchto předpisů označování bylo jednotnější ve všech státech. Ano, efektivita označování to je nástroj konkrétní, pochopitelný pro všechny. To je, nám ukazují i podklady, které nám velice dobře ukazují, jak eh, eh, je to výhodné pro orientaci spotřebitelů při výběru přístrojů a jak je to dobré i pro motivaci eh, výrobců, aby vyráběli lepší, tedy technologičtější, energeticky lepší výrobky, což je v souladu se udržitelností životního prostředí. Návrh komise tedy chce pokračovat touto cestou a využít tento potenciál, především pokud jde o dát, e, vnést do toho větší jasno do tohoto označování pro spotřebitele, tedy pokud to se hovoří o té škále těch různých e, tedy tříd e, a plus a podobně. Eh, zde ale eh, je třeba k některým tématům přistupovat velice citlivě, tedy my jako výbor Envy, velice stručně řeknu, o co mi jde. Je třeba, aby to nařízení bylo koherentnější s globálním rámcem energetické účinnosti a především jako u ostatního, jak řekl zpravodaj, je třeba i eh, mít zde definici energetické účinnosti, tak abychom propojili výkonnost, tedy performance těch výrobků a energetickou spotřebu. Dále je třeba, aby i orgány dohledu byly efektivní důkladnější při dohledu nad tímto označováním. Zde třeba i zopakovat, jak je důležité provádět ty testy, které budou um, testovat soulad mezi tím, co se deklaruje a realitou. A to bude garance pro spotřebitele, ale určitě i pro ty korektní správné výrobce, kteří se chovají čestně, tedy testy. Je třeba, aby se testovaly skutečně ty výrobky v reálných podmínkách užívání těch výrobků a aby E, nebylo možné potom manipulovat s těmito výsledky testu, protože to jsme již viděli v jiných sektorech všechno. Dále je třeba i konkrétně intervenovat, pragmaticky intervenovat, pokud jde o ten rescaling, tedy o tu změnu té škály, já si myslím, že to je velice důležité pro energetickou účinnost. V textu komise tam se o tom moc nehovoří. Tam se hovoří tedy, jak by měl vypadat tedy ten proces sice, ale bylo by ještě užitečné, jak řekl zpravodaj, tam doplnit i způsob, jak mají ty mechanismy vypadat. Ty, by to být jasné, inteligentní mechanismy, které by upravovaly, jak mají vypadat ty, to označování, tedy ty štítky, tak aby ten eh, průmysl měl jasno, jaký bude právní rámec, aby, měl eh, předvídat, aby tady byla určitá předvídatelnost, protože oni musí investovat do vývoje nových technologií. Dále dovolte, abych doplnila jeden, jedno téma. Eh, je eh, tedy no, eh, označování, pokud jde o zdroje. Zde mm, Eh, já bych velice ráda, abychom my jako výbor Envy vzhledem k eh, diskuzi o tom oběhovém hospodářství, tak abychom tam eh, i vkládali další informace, tedy o zdrojích, o surovinách, o možnostech, jak opravit ten výrobek, tak aby se ty, aby skutečně ty výrobky tedy se nevyhazovaly a aby byly v maximální míře recyklovány. Děkuji. Paní Bonafé a teď pan Duncan. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že komise tak, jak si obětí svého vlastního úspěchu. Je to třeba to podotknout hned na úvod. Ty štítky účinnosti jsou uznávány po celém světě a lidé vlastně mohou využívat přínosy té jednotné šklády. Máme tu tedy ty eh, pluska, které mohou komplikovat celou situaci, takže jejich odstranění je smysluplné. plné Nicméně e, využívat tady nějaké vyšší škály, které pak nebudou řádně využívány, to je třeba ještě zohlednit, věnovat tomu pozornost. A to je tedy i sdělení, které odsud můžeme vyslat, jinak si myslím, že je to víceméně v pořádku. Thank you very much. Děkuji vám, paní Meissner. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji. Já si myslím, že odvedl dobrou práci. Obecně je to tak, že je dobře, že máme e, energetické označování, protože spotřebitel se pak může orientovat. E, vedlo to k poměrně k úspěchům a e, nyní u těch už tě, u těch nejlepších energetických tříd jsme museli zavést plus, plus, plus, plus, plus, plus a tak dále, takže energetická účinnost byla mnohem větší, spotřebitelé to chtějí. Je jasné, že když máme těch plusů moc, tak spotřebitel se v tom neorientuje a potřebujeme novou stupnici a proto je tato snaha dobrá. Myslím si ale, že zpravodaj tady oproti návrhu komise eh, ještě něco vylepšil. Eh, já se na to dívám úplně stejně jako zpravodaj a sice, že eh, nové přes, pře,

Nové přebudování té stupnice každých deset let možná není e, nejrozumnější, protože co když technologický pokrok půjde rychleji, anebo nedej bože pomaleji. To si myslím, že by se mělo spíše přizpůsobit. E, proto si myslím, že je naprosto správné přizpůsobovat to, až ty nejvyšší třídy budou plné, až se objeví něco nového, e, až se ukáže něco, až co je ještě účinnější. A poté tedy dynamicky by měla proběhnout nová nový vojnové stupnice. A právě tak by bylo dobré zvážit například u praček, které mají velkou spotřebu v každé domácnosti, a kde je vyšší, rychlejší vývoj než u ostatních přístrojů, takže u nich by proběhlo flexibilněji nějaké přehodnocení štítků. Komise říká, že ty nejhornější eh, třídy by měly být prázdné. Eh, to považuji za poměrně eh, vychytralé, protože spotřebitel si řekne, ono nic lepšího není, když tady máme třeba C, ono to tak není je to ta nejlepší varianta, jenže je tu ještě jaksi prostor, kam se zlepšovat. Takže přece jenom něco by mělo být v kategorii A. A zpravodaj řekl správně, že tolik a tolik procent maximálně v nejvyšší třídě a potom by musela proběhnout změna stupnice. To si myslím, že je také varianta, kterou bychom mohli svolit. Aby neustále existovaly pobídky pro výrobce, aby se zlepšovaly, ale zároveň, aby spotřebitel měl dobrou volbu mezi dobrými přístroji a ne tak dobrými zájmy. A pokud jde o tu databanku, tak eh, si myslím, že eh, tady jde tedy o sbírání e, informací o produktech, kde by bylo vidět, do jaké míry se e, porušuje například autorské právo nebo právo na duševní vlastnictví, pravidla pro hospodářskou soutěž a tak dále. Takže e, museli by to být důvěr, důvěrné informace podniků, které by neměly být povinné jejich předávání. Pokud jde o tyto štítky, tak je eh, dobrý, dobrý ten návrh, že ten výrobce by to měl provádět sám, jenom v principu bychom měli dávat pozor na to, eh, aby ti malí výrobci eh, měli, by byli pod určitým tlakem, aby zkrátka věděli, jak to má vypadat, jestli mají správnou barvu a tak dále. To je ještě potřeba ošetřit. A pokud jde o elektronickou výrobu, to, tak to je alternativa, která je dobrá a podle mě přiměřená této době. A dále zpravodaj hovořil ještě o pozitivním seznamu místo negativního. O tom také si myslím, že bychom měli popřemýšlet, protože pozitivní seznam povede spíše k tomu, že všechno bude splněno, co je potřeba pro štítek a že se na nic nezapomene. Takže ještě jednou děkuji za spolupráci a těším se na další příspěvky do diskuze. Děkuji a nyní paní Konečná. Děkuji, pane předsedo. Dle mého názoru označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky zásadně přispívá k celkovým úsporám energií. Je jedním z podstatných nástrojů sekundární ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí a důležitou součástí k dosažení evropského cíle v oblasti energetické účinnosti. Avšak legislativa upravující energetické štítkování by dle mého názoru měla být také více detailně propojena s úpravou ekodesignu a celkové výroby a produkce konečných výrobků. Jen tak totiž můžeme dosáhnout kýžené změny a komplexního pozitivního dopadu na chování a přemýšlení spotřebitele nad nákupy výrobků, jejich používání a jejich produkcí samotnými výrobci. Mám pár poznámek k samotnému předkládanému textu. Osobně vítám snahu zpřesnit příslušné definice – jako problematické však vnímám například rozšíření definice výrobku spojeného se spotřebou energie o systém a služby nebo vymezení definice absolutní spotřeby. S nepřesným vymezením definic, jejich opakováním, nedůsledným používáním se v legislativních návrzích setkáváme dnes a denně. Například definice tzv. energetického systému zase chybí v nové směrnici k reformě ETS. Byla bych velmi ráda, abychom tyto definice, které spolu nějak souvisí, používali univerzálně se stejným významem a to důsledně ve vší legislativě. Zásadně poté nesouhlasím s ustanovením návrhu, dle kterého má být poskytování pobídek na pořizování regulovaných výrobků nadále přípustné pouze v případě, že by se jednalo o výrobky v nejvyšší třídě energetické účinnosti. Například v případě mého členského státu České republiky a zejména mého ostravského regionu který se desítky let více či méně úspěšně potýká se zásadním znečištěním ovzduší, by to od roku 2017 znamenalo komplikace při pobítkách na výměnu plynových kotlů, protože nejvyšší třídy dosáhnou pouze tepelná čerpadla nebo soupravy plynového kotle a solárního kolektoru. Taková zařízení jsou však natolik finančně náročná, že není možné, aby si je občané eh, pořizovali. Tato změna by pro průmyslové a chudé oblasti, jako je zrovna ta, ze které pocházím já, znamenala spíše celkovou přítěž již tak dost komplikované situaci, co se týče spotřeby energií a ochrany ovzduší. Podstatným elementem celé této legislativy je také to, aby stupnice štítku byla založena na technologickém pokroku a měnila se pouze v souladu s rychlostí technologického vývoje u jednotlivých výrobků tedy aby změna stupnice štítku byla založena na technologickém pokroku. To je určitě věc, se kterou my souhlasíme. Vyvarovala bych se však eh, toho, abychom to, tak jak bylo řečeno, dělali v nějakém časovém horizontu. Ten vývoj je natolik rychlý, že nelze dnes předvídat a nelze si dávat dopředu datumy, ve kterých ty revize budeme dělat. Z druhé strany bych varovala, že jsme naše občany Evropské unie dobře naučili to, že vědí, jak označování energetických štítků vypadá a tím, že bychom to měnili příliš často, mohli, mohlo by spíše dojít k tomu, že toto nebudou brát eh, v potaz a budou z toho zmatení a já si myslím, že to by byla velká chyba. Obecně děkuji za celkově předložený text panu zpravodaji a těším se na další spolupráci na jeho zdokonalení. Thank you very much, Ms. Děkuji, paní Rivasi. Merci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, eh, pane zpravodaji, za toto stanovisko. Milí kolegové, za prvé chci poděkovat komisi, Evropské komisi za návrh nařízení, poněvadž za prvé to bylo nezbytné a musí to být ambiciozní a já myslím, že to je dobrý pracovní základ. A kromě toho jsem ráda, že tato směrnice je transformována v nařízení, tedy všichni budou to aplikovat stejně. A vzhledem k vývoji označování energetické účinnosti, tak spotřebitelé jsou ztraceni při nákupu, proto studie nám to ukazují. Ano, a vidíme, že třeba když si chcete koupit e, myčku, oni vám říkají třeba ta je nejlepší, ale ona je ta nejhorší, protože teď je to A+++, a takže bylo nutné to zrevidovat celou, celý, celé ty třídy a vůbec e, není e, spotřebitel informován řádně a manipulován. Takže ekologové jsou proto, aby e, ty staré a ty nové typy označování, aby existovaly paralelně co nejkratší dobu, aby nedocházelo ke zmatení a dezinformování. A vzhledem k tomu, co bylo řečeno o označování, je třeba, abychom udělali velkou kampaň u spotřebitelů, když necháme A, B prázdné, tyto třídy prázdné, pokud jsme jim řekli, že to, co bylo předtím A, tak teď bude C, eh, poněvadž jsme nechali tuto etapu prázdnou pro inovace. Takže hodně výrobců nyní eh, eh, v podstatě nebudou dávat na trh ty inovační jaksi koncepce, protože již ty třídy jsou plné, takže když necháme ty třídy A a B prázdné, no tak možná je to bude tlačit inovovat. A kolega Patričelo dobře pochopil a navrhl stanovisko, které podle nás jde dobrým směrem. Jenom dovolte pár poznámek. Nejprve mm, článek 4 v tom vašem pozměňovacím návrhu. Vy jste zrušil slovo absolutní absolutní spotřeba. Já bych se k tomu chtěla vrátit. Já si myslím, že to je důležité. E, co chceme? No chceme omezit spotřebu energie. A pokud bychom eh, vypustili ten termín absolutní, absolutní spotřeba, máte lidi, kteří si koupí velkou televizní obrazovku pod označením A a řeknou, no to je, do, to je dobrá spotřeba, ale když to srovnáme s malou televizí, která má třídu C, no tak eh, mm, ta bude spotřebovat méně energie. A já myslím, že je třeba, aby tam byla ta absolutní spotřeba uvedena, protože pokud ne, E, tak e, e, to bude spíše motivovat spotřebitele, aby si kupovali sice energeticky účinné přístroje, ale které budou mít velkou absolutní spotřebu. Takže já bych rád, aby tam ta absolutní spotřeba zůstala. A já si myslím, že pro spotřebitele je důležitá ta absolutní spotřeba. A pokud je o databázi, tady vám děkuji, protože vy jste pro databázi, já jsem také ve výboru ITRE a, mm, a vaši mm, kolegové stínoví z EPP také o tom mluví, je třeba, abychom měli přístup k té databázi. Jenom to chci trochu relativizovat. Tam, když říkáte, že je třeba, aby výrobci um, mm, posílali i ty informace na e, e, papíře kvůli piráctví, e, průmyslové špionáži a tak dále. Ať je to na papíře nebo ať je to e-mailem, tak to existuje, nebo elektronicky, tak stejně to špio, špionáž existuje. A vy říkáte, že i navíc eh, si myslím, že to je důležité kvůli chybovosti. Ano, databáze ano, in, elektronicky eh, registrovat informace, to je v pořádku. A když třeba říkáte, že to je argument eh, že to je administrativní zátěž pro malé střední podniky. My jsme eh, eh, mm, eh, výrobci, výrobci myček, praček, no přece to nejsou malé podniky, které to vyrábí, to jsou velké podniky, které na to mají prostředky. A možná ještě bych chtěla doplnit něco k návrhu a to je, že je třeba rozšířit to na všechno elektrozboží protože řada eh, tam nespadá zatím. Mm, možná na to asi vytvořit nový eh, článek, počítač, skáner smartphone, tiskárna, to je třeba tam doplnit protože i to přece spotřeba energie. Potom eh, i ty elektrické konvertory a všechno, Ehm, mm, protože eh, řada občanů pořád vytápí mm, elektrické konvertory, elektrické radiátory eh, doma a to často vede k energetické chudobě. Například ve Francii to neuvěřitelné, kolik lidí používá elektrické radiátory. Třeba byli informováni. No, určitě my předložíme nějaké pozměňovací návrhy, nebude jich moc, ale já myslím, že vše jde dobrým směrem a určitě e, eh, toto zprávu takovým vaším stanoviskem obohatíme. Děkuji, pan Pedicini. Prezidente. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji a komisi. Já vycházím z konstatování, že za poslední léta jsme zažili, eh, že se zavádí nové kategorie výrobků, všechny e, byli v té nejvyšší třídě a toto eh, vytvořilo zmatení u spotřebitelů a vlastně eh, plánovat eh, označování štítkem přece mělo smysl v tom, že chceme dát spotřebiteli možnost si vybírat a stimulovat výrobce, aby byly efektivnější energeticky. Takže Cílem toho návrhu je stimulovat výrobce, aby inovovali, aby dávali na trh eh, účinnější eh, výrobky a ty nejvyšší třídy tedy eh, by měly být co nejméně jaksi zaplněné, ale tady jde o to, aby tedy je to motivovalo k tomu dostat se do těchto tříd a aby E, ta energetická účinnost byla e, tedy co nejmenší, pokud možná nulová. Zde i ta nová databáze výrobků. Já si myslím, že by bylo užitečné požadovat po výrobcích, aby tam vložil, vkládali i informace týkající se recyklovatelnosti výrobků a aby i to, jak tedy demontovat ten výrobek, aby mohl být opraven, recyklován, e, to je důležité. Přece i to by i e, podporovalo to oběhové hospodářství a i by to podpořilo vytváření zelených pracovních míst. Je třeba i adaptovat e, to se, e, se směrnicí o ekokompatibilitě. Já si myslím, že je zásadní vyhodnotit i tam uvádět absolutní spotřebu výrobku po, celé, po celý životní cyklus aby eh, to motivovalo lidi, aby eh, věděli, aby spotřebovávali absolutně méně energie, aby věděli, kolik ta spotřeba absolutně je. Děkuji, pan Líze. Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, zpravodaji. Já bych obecně za to podpořil návrh komise, protože si myslím, že je nejvyšší čas, abychom vytvořili novou stupnici, protože je absurdní, když v mnoha oblastech už nejsou produkty, které mají A, B nebo C, ale jenom A+, nebo plus plus, nebo plus plus plus. A je to velice rozdílné u různých skupin přístrojů. Eh, já jsem poněkud skeptický k tomu, že bychom měli obě nejvyšší třídy nechat prázdné. To bychom měli ještě zvážit. Podle mého názoru při nejmenším ten nejlepší produkt na trhu by měl mít označení A. Pak mám několik velice konkrétních eh, otázek na zpravodaje a na komisi. Je jasné, že máme moderní techniku a samozřejmě hodně toho probíhá elektronicky. Ale myslím si, že v mnoha obchodech, zejména menších obchodech, není tak jednoduché tisknout eh, etikety, tak aby je spotřebitel také rozpoznal. Takže eh, myslím si, že by měla být povinnost mít papírovou etiketu v obchodě a při nejmenším, pokud eh, kupec si to přeje, pak by měl výrobce mít také povinnost dodat Eh, dodat do obchodu eh, nějakou elektronickou podobu, protože technicky není na různých prodejních místech příliš eh, možné tisknout. Potom mám ještě otázku na ten termín, na lhutu. Jestli to vidím správně, tak komise navrhuje, aby v průběhu jednoho týdne bylo všechno přeštítkováno. Takže do toho, v ten klíčový den všechny staré štítky by měly být pryč a být nahrazeny novými. Nevím, jestli ten jeden týden, jestli to není příliš krátká doba. Protože myslím si, že by mohly žít, že staré a nové eh, štítky eh, žít pospolu to musí být, ale nevím, jestli jeden týden není příliš krátká doba, jestli bychom to neměli prodloužit na čtyři týdny což je dostatečné na to, aby bylo všechno přeštítkováno. E, potom bych navrhl, aby e, pokud to jde, e, abychom vsadili na piktogramy, protože máme tam mnoho textů a otázka je, jestli na evropském vnitřním trhu by nebylo dobré, aby všechno bylo obecně srozumitelné na jediný pohled, aby se to nemuselo tisknout v různých zemích v různými jazyky. A potom ještě takové menší speciální téma a to je osvětlení Tady je opravdu nutné um, pokud jde o energetické, energeticky účinné žárovky, tak eh, tam jde opravdu o to, co tam našroubujeme do určité lampy. Takže je otázka, jestli lampy eh, mohou mít takové označení, pokud ta žárovka není přímo jejich součástí. Eh, jinak si myslím, že návrh komise je dobrý a návrhy zpravodaje a dalších kolegů ji ještě zlepší a myslím, že to všichni společně podpoříme. Děkuji. Děkuji, paní Grostet. No. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě také chci poděkovat zpravodaji za práci. Ano, energetické označování, to je velice důležité. Tyto štítky, na ty si už spotřebitel zvykl, a takže to je spíš motivace pro spotřebitele, aby si vybíral eh, výrobky, které spotřebovávají nejméně elektřiny, ale také je to i pobídka pro to, aby podniky investovaly do výrobků, které budou šetrné, které budou mít malou spotřebu. My chceme zjednodušit, aspoň to navrhuje Evropská komise, ale toto zjednodušení nemůže eh, odrazovat eh, investovat eh, do lepších výrobků. Já vysvětlím zjednodušení A až G vychází z dobrého principu, ale zachovat si kategorie A a B prázdné, tak aby ten výrobek, který byl v A, najednou se dostane do kategorie C, dokonce D, a to podle mě eh, bude mm, zavádějící pro spotřebitele. Dejme tomu spotřebitel, který třeba si vymění kotel. To je velká investice, když si vyměňujete kotel. To je na několik let dopředu. A on si zvolil kotel z kategorie A a najednou mu to spadne do kategorie C. No, to asi mu bude dost vadit. A on si řekne, no to jsem se špatně rozhodl, teď přece on se rozhoduje na deset let dopředu. Tady pozor na to, to by mohl být problém, aby to nebylo mat, úplně matoucí a aby to spíše nebylo odrazující pro občany. A teď pokud jde o databázi, evropskou databázi. Já jsem pro, ano, máme již členské státy, kde mají databáze, takže tam to nebude problém, ale také víme, že máme členské státy, které ještě nejsou připraveny, takže hned je nutit, aby se zapojili do té evropské databáze ještě předtím, než sami si vytvořili národní databáze. Já si myslím, že tady asi je třeba jim dát nějakou lhutu. Stejně tak si myslím, že není nutné uh, šířit eh, informace veřejně. Nicméně nesmíme ani ohrozit konkurenceschopnost našich podniků a je třeba chránit eh, to, co musí zůstat tajemstvím, výrobním tajemstvím, a hm, tedy hm, nezveřejňovat identitu toho výrobku. Takže to já dám do pozměňovacích návrhů. Thank you. Now I give the floor. Děkuji a nyní bych předala slovo komisi. Pokud by to bylo možné, tak prosím stručně, protože už máme spoždění. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být maximálně stručný, ale pokusím se zareagovat na některé poznámky, které tu zazněly. V první řadě bych chtěl poděkovat zpravodajce a výboru za, eh, tuto, za tento text, za podporu těch hlavních eh, eh, kritérií, že se tedy vracíme k tomu označování a k té databázi. Myslím, že tomu byla vyjadřena podpora. Paní Bonafé hovořila otázku testování a jeho význam, abychom se ujistili, že tedy s tím souhlasíme. Je to předmětem té, toho nařízení a i implement, pardon, té, toho nařízení a implementace toho nařízení, takže je opravdu důležité zajistit, že tady nebude žádný prostor pro zneužívání systému, takže tady zdůrazňujeme opravdu ten důraz, který se tomu klade. Paní Meissner nadnesla některé otázky ohledně designu té databáze. Tady opravdu sdílíme to u těch patentů, ty jsou v podstatě obecně e, veřejné, tady s tím nevidíme problémy, ale ta otázka důvěrnosti, jak to nadložila paní Groste, to je důležité. Tedy je třeba zajistit, že to, co je dnes důvěrné, i nadále zůstane a že k tomu bude mít přístup pouze příslušný orgán na dohled trhu takže by tady neměl být nějaký pohyb mezi tím, co je důvěrné a co je veřejné. To zastává komise a myslím, že to je důležité i z hlediska tady průmyslového tajemství. Uh, a budeme tedy i nadále zachovávat tento přístup. Co se týče malých a středních podniků, to tu zaznělo v, ohledu té databáze ze strany paní Meissner i pana zpravodaje. Sdílíme názor, že potřebujeme systém, který bude fungovat pro malé a střední podniky, ale nemyslíme si, že by ten eh, záměr té papírové notifikace, že by to zjednodušilo. My si přejeme zjednodušit život malých a středních podniků a tady je opravdu riziko těžkého zatížení ze strany komise, když by museli tedy uvádět určité údaje. Například ve Spojených státech mohou delegovat e, něco na třetí strany, tedy tu možnost notifikovat jejich jménem a ta třetí strana se v tom stane jaksi odborníkem a efektivní v tom notifikačním procesu. A to je možné i v rámci toho návrhu komise takovém, jak je, ale myslím si, že by e, to mělo být ještě explicitnější v tom návrhu, tím bychom se s tím mohli vypořádat, ale celkově se nám tedy ta papírová notifikace, jak navrhuje zpravodaj, příliš nelíbí. Co se týče těch eh, top eh, kategorií, jak o tom hovořili někteří poslanci, to je otázka tady zhodnocení. Tady opravdu musíme najít opravdovou nějakou rovnováhu mezi tím, jak eh, pobízet tedy k vytváření efektivních produktů a na druhé straně se vyhýbat k příliš časté změně těch kategorií. Z toho důvodu komise navrhuje, že se vyprázdní ty první dvě kategorie, že dopřejeme určitý čas k technickému pokroku, aby prostě i výrobci měli eh, nějakou nezbytnou dobu předtím, než se znovu ty kategorie změní. Pokud tedy budeme tedy eh, připraveni, tak budeme mít 20% v té třídě A a pak za nějakou dobu, když se v Ačku, tam se nahrne ta velká většina produktů, tak se to znovu změní, ta, tato kategorie. Zda je toto dobré řešení, to nevím, ale je to dobrý způsob, jak s tím vynakládat. Ještě pan Lise eh, hovořil o délce toho období, v průběhu kterého i malo obchod bude muset přesunout tedy na tuto změnu. Tady někdo hovořil o tom týdnu, také si myslíme že by to mohlo být i déle. To je zase otázka vyjednání toho, jaký to může mít, jakou to může mít zátěž na malo obchodníky na jedné straně a pak na druhé straně se vyhnout nějakému pomatení spotřebitelů, protože tam mohou být rozdíly mezi jednotlivými obchody. Paní si má pravdu, že opravdu tady musí být velice jasná komunikační kampaň, protože je zapotřebí právě se vyhnout tomu zmatku v očích spotřebitelů. U těch eh, topení eh, tady komise má návrh právě na ty elektrické topiče, ale tady jsme nám nepodařilo eh, získat většinu v této věci někdy před rokem či více, takže chápu tu vaši připomínku, že tady u těch spotřebičů nemáme hodnocení. My jsme navrhovali jednotnou kategorii, ale prostě tak to jsme se o to pokusili a ještě uvidíme, zda to bude zapotřebí tady dál projednat. Ještě jednou k panu Lisemu, vy jste tu hovořil o osvětlovačích, tady to není jenom otázkou těch samotných žárovek, ale spíše těch zařízení, kam se nasazují. Můžete mít pravdu tedy, že se musíme také v tomto nějak pohnout, revidujeme příslušné legislativu o osvětlení, takže to probíhá paralelně a myslím si, že jsem v podstatě zareagoval na všechny ty záležitosti, které bylo třeba zmínit. Děkuji a ještě pan zpravodaj, prosím. If you have something. Přejete si něco dodat? No, nic no, džunčere. Okay. Ne, ne, ne. Ne. Do 25. čekám na pozdňovací návrhy a poté budeme o nich mluvit. Děkuji vám. Já jenom ještě znovu zmíním ty lhuty. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 25. února v poledne, hlasování ve výboru 26. dubna, hlasování a výboru ITRE 24. května. Děkuji vám. A tímto se můžeme nyní přesunout k dalšímu pořadu jednání a tím je výměna názoru s výkonným ředitelem Evropského řadu pro bezpečnost potravin. To tvoří součást toho pravidelného dialogu s výkonným ředitelem EFSI a Evropským parlamentem. Pane Urle, vítejte mezi námi. Děkuji, že jste se k nám dostavil a máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat poslancům, že mne pozvali, abych měl příležitost si vyměnit názory ohledně určitých témat, které jsou um, tedy důležité pro nás všechny. já bych chtěl pohovořit o takových třech důležitých tématech. V první řadě objasnit roli EFSI, poté hovořit o tom, co, čeho jsme dosáhli, několik takových příkladů z loňského roku a pak asi to nejdůležitější hovořit tedy o výzvách a o příležitostech, kde budeme potřebovat vaši podporu první řadě role EFSI. Ta je stanovená v zakládajícím nařízení a my tedy pracujeme pod heslem důvěřovat vědě ve prospěch bezpečných potravin. A, a v rámci tohoto zaštítění v podstatě činíme tři takové hlavní mise. Ta první, nejdůležitější, to je poskytovat vědecké poradenství evropským rizikovým manažerům, to znamená poskytujeme poradenství komisi, členským státům, parlamentům ohledně rizik v rámci celého potravinového řetězce. Druhým hlavním úkolem EFSI je komunikovat o rizicích v potravinovém řetězci, to znamená máme komunikační koordinační roli nejen vůči těm příslušným rizikovým manažerům, ale také médiím a široké veřejnosti. A třetí takový hlavní pilíř eh, naší aktivit, eh, tím je spolupráce, ta je také zahrnuta v tom zakládajícím nařízením, tvoří součást naší vlastní struktury a přejeme si spolupracovat s členskými státy, se sesterskými agenturami, všemi zúčastněnými aktéry a také čím dál více s mezinárodními organizacemi. No a jak plníme tuto práci? Máme kolem 470 členů, pracujících a také spolupracujeme se sítí přidružených vědců, nějakých 1500 osob. To znamená, spolupracujeme s vědci z členských států. No a díky tomu organizujeme kolem tisícovku setkání za rok, 20 to jsou tedy eh, mm, to tedy nejsou fyzické schůzky, jenom takové komunikace. No a máme celou řadu studií, které zveřejňujeme každoročně. EFSA vypracovala 400 zpráv a vědeckých eh, sdělení eh, evropským eh, institucím. Myslím si, že to, to prokazuje, že jsme opravdu solidní institucí, důvěryhodnou i co se týče produkování výtečného vědeckého poradenství samozřejmě, že toto je důležitá součást i té vědecké práce, vědeckých zhrnutí. A pokud mi dovolíte několik příkladů, kde si myslíme, že jsme opravdu přispěli v uplynulém roce i do té vaší práce, tak eh, co se týče nějaké reakce na objevující se rizika, EFSA přispěla celou řadou vědeckých stanovisek ohledně nových eh, onemocnění u rostlin na jihu eh, Itálie, to byla Xylella fastidiosa. Ehm, tam jsme vypracovali vědecká eh, stanoviska o vektorech, o hostujících rostlinách a také o možném řešení a vymícování. Druhý příklad, který bych chtěl zmínit, to je zdraví včel to je zase komplexní, mnohostrana a záležitost. E, obdrželi jsme žádosti o četná rizika, e, kterým právě čeli včely žádosti od členských států o takový multidisciplinární postup, holistický přístup, jak zaznamenat a hodnotit ty faktory nebo to, co zabraňuje přežití těch včelých rojů. A Antimikrobiální rezistence, to je poslední příklad tady, to je také e, velká hrozba e, zdraví, jak asi vy víte, všichni, e, tedy vůči lidskému zdraví. EFSA společně se zdravotní, s lékařskou agenturou a dalšími důležitými aktéry sbírá údaje na toto téma, sdělujeme to rizikovým manažerům, abychom Mm, radili, jak tedy bojovat i proti tomuto. Pokud mi nyní dovolíte, tak takový výhled trošku do budoucna, do nadcházejících let pro EFSU. Tady vnímáme výzvy, ale i příležitosti. Já bych chtěl zmínit tři takové výzvy, ale také příležitosti. Jednou je to, že musíme posílit eh, schopnosti zhodnocení rizik na úrovni EU ten systém, který byl vámi zaveden, tedy parlamentem a radou, o tom, jak je EFSA zorganizována s tím svým vědeckými panely, kde prostě mm, jsme eh, vázáni na, na ty eh, také informace od členských států, tak samozřejmě si to vyžaduje velice moderní flexibilní systém, ale ten je také sám o sobě citlivý, protože jsme naprosto závislí na uh, dostupnosti a tomu, co poskytují organizace z členských států. No a to, co jsme zaznamenali v době hospodářské krize, že naši partneři v členských státech také pod tlakem, co se týče zdrojů, už nejsou připraveni tím stejným způsobem jako před několika lety, aby podporovali jejich zaměstnance, aby věnovali čas právě prací pro EFSU. Oni ale nepracují pro EFSU, pracují pro ve prospěch evropského projektu. Takže to je politická otázka a tady potřebujeme vaši podporu, abyste zapracovali i ve vašich volebních obvodech, prostě aby se přijalo to, že je třeba být připraveni, že všechny tyto organizace eh, by měly i nadále podporovat své zaměstnance, aby ti to pracovali pro EPSu, tedy pro evropský projekt. A pak se musíme také zamyslet nad tím, jak můžeme i finančně na pomoci těmto organizacím, když tedy umožňují až těch 50 dní svých zaměstnanců, aby pracovali pro tento evropský projekt, protože oni vlastně nejsou za to placeni. Takže opět se musíme obracet na vás, jakožto rozpočtový orgán, jak tedy vyřešit i tuto otázku organizační. A pak další příležitost, že potřebujeme větší míru míru inovací právě v těch vědách pro zhodnocování rizika. My zaznamenáváme globalizaci obchodu, přenosy globální zboží, zvířat, eh, takže to v tom je i vysoké míro rizika. To byl právě i ten případ Xylely nebo té eh, africké eh, horečky u vepřu. I právě na základě to propojené s uprchlickou krizi. Jsou tu tedy ty přenosy a musíme být připraveni na ty objevující se eventuální rizika. Pak jsou tu i jiné ehm, faktory, které to způsobují, klimatické změny, nové možnosti nanotechnologie, klonovací techniky, ehm, nové techniky pro produkci potravin a podo- reprodukci rostlin pardon, podobně. Takže i to hodnocení rizik, proto potřebujeme hloubkové zacílené výzkumy ze strany našich pracovníků, ale nemáme pro tento výzkum prostředku. Takže evropské agentury, ty nejsou vybaveny něčím jiným eh, než americké agentury, ale potřebují dostatečný rozpočet pro jejich výzkum. No a pak poslední záležitost, kde vnímáme velkou příležitost, je zapojení občanské společnosti. My toto nazýváme cestou od pravdy k důvěře, že nestačí jenom poskytovat výtečnou vědeckou práci, ale potřebujeme ji tak nějak zakotvit ve společnosti, že ta bude důvěřovat v ten vědecký projekt a proces. EFSA někdy bývá kritizována za to, že nezveřejňuje údaje například o studiích, které my obdržíme, o těch bezpečnostních studiích, které si e, někteří vyžadují pro zhodnocení rizika, ale my máme právní rámec, který musíme plnit a pokud budeme chtít být otevřenější a EFSA samozřejmě má tu cestu k otevřenosti načrtnutou do roku 2020, ale potřebujeme proto stabilní regulační prostředí, abychom mohli předkládat tyto údaje veřejnosti pro jejich zhodnocení, jejich zvážení, a možná proto bude zapotřebí jiných přístupů než dosud. My samozřejmě jsme nakloněni tomu otevřenému přístupu, ale potřebujeme proto bezpečný a předvídatelný právní základ. A jaká může být v tomto role Evropského parlamentu? Samozřejmě vy jste spoluzákonodárce, jste rozpočtovým orgánem ale také jste, a my si toho velice eh, eh, ceníme, že jste takovým kritickým společníkem na naší cestě. Nám se líbí, že jste kritičtí, protože díky tomu se můžeme konstruktivně zlepšovat. Takže potřebujeme váš feedback, aby se věda opravdu dostala do naší společnosti a aby se eh, šířily i ty vědecké závěry ve prospěch evropské společnosti co, čím vás můžeme podpořit, co vám můžeme nabídnout, podporu vašeho legislativního projektu nejrůznějšími semináři, setkáními, poradenství. Můžeme být takovou vědeckou radou v průběhu vašeho legislativního procesu. Takže když se vrátíme k, k vašemu heslu, tomu různorodost v jednotě, tak si myslím, že jednotní společně můžeme učinit mnoho kvalitních a prospěšných věcí. Děkuji vám za pozornost. Mať. Děkuji. Teď dám slovo panu Vasu. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji, pane řediteli FC, že jste opět přišel, abyste nám poslancům vysvětlil různé věci. Já jsem měla možnost, mám možnost být kontaktní osobou pro agenturu EFSA a viděla jsem a navštívila jsem několikrát vaši agenturu a e, viděla, viděla jsem tedy, e, jak se volí zástupci do řídícího výboru ze, stran, ze strany vědců a tak dále. A i EFSA již funguje 13 let a udělala hodně věcí. Já myslím, že i mm, samozřejmě, jak jste řekl, lze e, zlepšit hodně věcí, jako například zveřejňování údajů a studií. Bylo by dobré asi i mm, změnit mm, právní rámec, protože tady e, často nejsou ty výsledky dobře s námi a jsou kolem toho pochybnosti a nejsou tedy takové, jak bychom očekávali. Zprávy, stanoviska agentury EFSA podle mě jsou zcela jaksi neutrální, dělají to vědci, ne ti, kteří sedí v kanceláři agentury. Já, ale neříkám, že nemůže existovat, že nějaký vědec nemá konflikt zájmu, když je třeba v tom panelu, ale samozřejmě to je třeba rigorosně kontrolovat. A není možné, aby přece není možné, aby eh, celá skupina vědců byla pod tak stejným konfliktem zájmu a tady ovlivnila tak výsledek studie, takže to přece není možné. Hodně se tady o tom právě mluví, o tom, že ta stanoviska, ty studie, EFSI, eh, často jak si jsou ovlivněny konflikty zájmu, ale v praxi je to nemožné. Eh, vy hm, hm, budete mít ještě hodně práce třeba s vyhodnocováním nových potravin kvůli novému nařízení. Já někdy to říkám a teď to opakuji. EFSA Eh, vy, vy, eh, vy mm, berete, mm, eh, třeba vy teď řešíte tu Eh, to, to onemocnění eh, olev, olivovníku a eh, to může přece mít dopad i na zdraví potravin, oleje, olivového a podobně, takže já myslím ale, že EFSA by neměla zkoumat tuto chorobu, protože tady máme další instituce, spousty institucí, které zkoumají tyto patologie a jak tedy se vznikají, jak se šíří, jak lze eliminovat eliminovat. Ehm, máme různé doporučení termoterapie ehm, a vegetálního ehm, rostlinného materiálu a tak dále. Ale EFSA hm, by měla zrevidovat to svoje portfolio svých úkolů a věnovat se pouze výlučně bezpečnosti potravin. A hm, k čemu je určena již 13 let. Hm, ano, konflikt zájmu, dobře, to je něco, čím se musí věnovat. A Nemyslíte si, že bychom měli sjednotit kritéria, aby byla jasná pro všechny agentury, aby bylo všem jasné, co je a co není konflikty zájmu, protože pokud všechny konflikty zájmu v těchto agenturách mm, budou znamenat, že nakonec tam budou pracovat lidé bez skuteč, zku, zkušenosti, bez nějakého zázemí předtím, bez kariéry. No to není možné přece. E, to mm, <laughs> sice nebudou mít hm, potenciál konfliktu zájmu, ale přece agentury potřebují e, lidi fundované, kvalifikované, připravované se zkušeností. A e, když někdo má zkušenost, tak musel pracovat někde v nějakém sektoru a podobně a, a na základě toho potom může vynášet určité soudy a stanoviska. Děkuji. Thank you. I have a... Děkuji. Mám velice dlouhý seznam řečníků, takže musím omezit dobu na jednu minutu, protože to není poslední bod eh, na programu dnešního dopoledne. Nejprve paní Merio. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já jsem, jsem ráda, že tu, vás tu dnes znovu máme v našem výboru a že s vámi můžeme hovořit. Eh, měla jsem také příležitost se přesvědčit o práci EFSA přímo na místě a udělalo na mě velicí, veliký dojem, eh, jak probíhají ty panelové diskuze, to vědecké hodnocení. Protože ty jsou vlastně základním předpokladem členské státy čím dál více váhají a jsou čím dál méně ochotné vysílat experty a dávat je k dispozici agentuře EFSA. A e, protože jde tady na jedné straně o peníze, o vyplácení platu, ale na druhé straně je to také otázka atraktivity e, agentury EFSA. Takže co, jak, co můžete přispět z vaší strany, jak můžete zajistit, aby jaksi EFSA měla vyšší potenci, vyšší potenciál k práci. A druhá otázka. U hodnocení rizika vy jste také řekl, že jsou zapotřebí nová pravidla, ale k tomu je nutný také nový právní rámec. A to je to nejdůležitější, protože e, ten potom my musíme nějakým způsobem vytvořit. Děkuji. Děkuji paní Meissner. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také, pane Urle, že jste přišel. E, I já jsem e, se sešla přímo na místě s delegací v EFSA. Já si myslím, že odvádíte skvělou práci. Mám dvě otázky týkající se dvou bodů, které jste zmínil. Za prvé, je velice zajímavé, že jste říkal, že potřebujeme větší zapojení občanské společnosti. Tak já bych ráda věděla, jak to udělat. Já s tím souhlasím, ale občanská společnost se nerozhodne jaksi vědecky fundovaně, ale spíše na základě intuice. A já si myslím, že by bylo dobré eh, spíše uvažovat o tom, eh, jak zařídit, aby vědecké poznatky se braly vážně, protože my přistupujeme kriticky, eh, kritika je dobrá, ale myslím si, že eh, co, co, co tedy s tím vlastně chcete dělat? A za druhé k antimikrobiální rezistenci. Existuje mnoho potravinových doplňků a krmiv nebo antibiotik a jakým, jak, jak vidíte další vývoj toho, jak vlastně používat antibiotika u zvířat. Děkuji. Pan Eichhout. Děkuji. Já hodně dalších zelených chce hovořit, já se zdržím svého slova. Paní Grostet? No, děkuji, paní předsedkyně. Takže já bych chtěla <clears throat> hovořit o rozhodnutí, které eh, komise musí přijmout ohledně glyfozátu, což je látka, která se nachází v herbicidech a hodně nám to tady dělá starosti. Takže EFSA nedávno vydala zprávu spíše méně pozitivní na toto téma s tím, že tato látka není riziková, pokud se budou respektovat podmínky a dávkování a expozice. Ale zde eh, i jsou důkazy o tom, že tato látka může být nebezpečná, pokud se spojí tedy s jinými e, látkami. Takže hm, to znamená povolit tuto látku a potom zakázat určité výrobky, které to obsahují, protože mají další sloučeniny. Takže já se ptám tedy, e, jak tedy potom vyhodnocovat tyto sloučeniny, které se s tím zároveň používají a e, jak tedy potom budete tyto látky pro toto hodnocení vybírat. Děkuji. Selimovič. Děkuji, pan Selimovič. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Také vám chci, pane řediteli, poděkovat. Já bych chtěl položit dvě otázky. Ano, tady v rámci naší skupiny si uvědomujeme, že tu máme někdy až protichůdné požadavky vůči agentuře. Na jednu stranu to bylo zmíněno i ze strany předřečníků, že požadujeme naprostou nezávislost odborníku. a na druhou stranu Požadujeme zprávy, které jsou vypracovány zkušenými lidmi, kteří vědí, co dělají a vědí, jak to dělat. Takže moje otázka je, jaký druh mandátu v práci s těmi odborníky byste si přáli mít vy? A druhá otázka, co si myslíte, že vaše agentura může dělat v boji proti mikrobiální rezistenci? Já to kladu velice otevřeně, tuto otázku, já si to uvědomuji, Tedy vím, že vy si to uvědomujete, ale řekněte nám, eh, zda proto potřebujete nějaký druh mandátu. Děkuji. A nyní paní Auken. Děkuji. Já mám jednu otázku, která je takovou trochu připomínkou k tomu střetu zájmu. Podle řádné zprávy žádný orgán by neměl mít žádný střet zájmu. Jak to můžete zjistit tedy, zda je to dobrý člověk, zaplatí své daně, nepodvádí, to prostě ten střed zájmu by tam prostě nikde neměl být. A je třeba to zajistit, protože to je problém ve všech agenturách, že tam dochází ke střetu zájmu a že to jenom nestačí podepsat nějaké prohlášení. Je třeba to vysledovat, bojovat proti tomu a pokud opravdu chcete plnit maximálně ta pravidla, nemůže tam být žádný střed zájmu, žádný orgán, pak nikdo v naším jménem nebude činit žádná rozhodnutí týkající se těch odborníků. Prostě pak nám někdo bude říkat, že nemůžete najít dobré odborníky. Já myslím, že může, ale musí to být podle pravidel. Děkuji, paní Tona. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. No, já bych se chtěla vrátit k difuzatu, protože mm, podle FCE je, je nepravděpodobné, že samotný difuzat eh, bude karcerogenní. Ale mm, toto potvrzení v podstatě vedlo eh, mm, k tomu, že u zrodu tedy byly eh, stovky odborníků, kteří poukazovali na nebezpečí této, tohoto endokrinního eh, disruptoru a i, i Mezinárodní eh, centrum pro eh, rakovinu to potvrdilo, tedy agentura světové organizace a teď máte i e, tedy e, teď existuje rozpor mezi vaším názorem a jejich názorem. A takže mezi cíly návrhu strategie agentury ESA do roku 2020 figurují zajímavé věci, například otevřenost, transparentnost, spolupráce a dokonce i zapojení občanů do vyhodnocování rizik. Takže vy, který nedávno glyfozat považovali jste za otázku, za tedy bezpečný a vezmete do úvahy i e, výsledky výzkumu odborníků, kteří jsou e, v rozporu, takže vlastně to bude pouze ukaz, důkaz vaší nestranosti a bude to ku prospěchu bezpečnosti potravin pro všechny. Děkuji, pan Petrle. <clears throat> Děkuji. Najdete mě tady. Já vám chci poděkovat že jste si na nás udělal čas, abyste se podělilo vaše názory s námi. A chtěl bych, nebo eh, žádáte, aby se důvěřovalo vědě. Samozřejmě tady eh, ta naše otázka je, které vědě máme důvěřovat, protože právě v případě glyfozátu se prokázalo, že se tu objevily různé vědecké názory, které došly k různým závěrům, takže můžeme tedy o tom popchybovat, ano či ne, Eh, jaké jsou jejich přístupy. Já bych tu nechtěl někoho poučovat, ale když jsem žádal mm, zdravotní sestru v, té, v tom pečovatelském domě, kde žila má matka, tak eh, mezi, eh, ohledně těch léků, které byly podávány každodenně, tak řekla, že tam nejsou žádné vědecky podložené důkazy o nějaké interakci mezi těmi léky. Ale samozřejmě všechny ty otázky o tom, kdo, kde, jak, kdy, eh, finance a tak dále, to jsou všechno politické otázky. Věda rozhodne, zda to bude vypadat tak nebo jinak. Ale tady to je politika a já bych si přál, aby EFSA byla právě tou profesionální a etickou institucí, která bude schopna prokázat, zda ty pochybnosti, které se občas pochybují, jsou nepodložené. Děkuji vám. Děkuji, pan Hosling. One minute, please. Už jednu minutu, prosím. Äh, Pane Orle, vy jste psal kritiku z naší strany a taky ji dostanete. Protože já bych se ještě chtěl vrátit ke konfliktu s VHO ohledně připouštění glyfozátu. Já si myslím, že je podivné, že si můžete dovolit konflikt s VHO v tomto bodě. Na minulém zasedání eh, se tady pan Bordier tituloval jako facebookový vědec, eh, což eh, sklidilo značnou kritiku, čemuž rozumím. Mezi tím to trošku eh, poupravil. Nicméně Zajímalo by mě, zda vy můžete poupravit své stanovisko, co požadujete od VHO. Podle mého názoru si nemůžete dovolit při hodnocení glyfozátů hodnotit nějaké tajné studie, vzhledem k tomu, že máme studie od VHO, které jsou veřejné. Pokud chcete eh, to připustit a říkáte, že nejsou vůbec žádná rizika, eh, která eh, vlastně, takže byla, byly, bylo povoleno před deseti lety používání glyfozátu. A pokud používáme princip předběžné opatrnosti, tak tomu vůbec nerozumím. Takže platí v případu glyfozátu princip předběžné opatrnosti, anebo neplatí? Prosím, řekněte mi to. Thank you. Now Mr. Pot. Děkuji, pan Poc. Paní předsedkyně, pane řediteli, já vám... It works? Pane řediteli, já vám vždycky rád posloužím jako kritický partner, to už se známe. A nebudeme se dneska bavit o glyfosátu, o tom si budeme povídat za měsíc, ale mě děsí, že máme eh, v Unii rozhodovací proces, na jehož začátku jsou doporučení nebo vědecké práce financované nebo přímo prováděné těmi, kteří na konci toho procesu z toho mají finanční profit. Říkáme tomu komitologie, začíná to u vás. Průmysl vám dodá vědecké spolehlivé informace a na konci naprosto bez demokratické kontroly komise o něčem rozhodne. A pak se divíme, že se v, ve spojení s vaší institucí hovoří o konfliktu zájmu. Nemyslíte si, že to, že celý jeden rozhodovací proces vychází z materiálů, které jsou financovány tím, kdo na konci toho procesu získává finance. Nemyslíte si, že to je e, jádro toho, té diskuze o konfliktu zájmu e, ve vaší e, agentuře? Okay. Děkuji, nyní paní Rivas. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu řediteli, že přišel a e, takže pokaždé, když se vidíme a když diskutujeme, tak e, tím lépe. Čím více se vidíme a diskutujeme, tím lépe. Takže e, ta vaše agentura, ta musí mít důvěru a musí být výkonná. Problém to není první téma, ale první téma, ten glyfozát, tam došlo ke ztrátě důvěry. Já vám vysvětlím proč. Když vznikla ta polemika mezi mezinárodní organizací, mezi světovou organizací zdravotnictví a EFSA, no tak to byl spor, který vychází z toho, že EFSA říká pouze účinná látka a e, kdežto Eh, zdravotnická organizace studovala celý výrobek, když to by pouze účinnou látku. A my jsme poslanci musíme chránit zdraví spotřebitele. Takový evropský spotřebitel, ať v, Maďari, v Maďarsku nebo v Německu či ve Francii, tak on nepoužívá účinnou látku, ale Roundup. A Roundup eh, ten má spoustu dalších sloučin, dokonce 500 je tam těch látek různých. A já jsem našla článek, který se týká EFSI a který říká, že tady nejde pouze o účinnou látku, kterou třeba proskoumat a studovat, ale alespoň ten fitofarmaceutický výrobek obsahující tuto účinnou látku. Tedy nic nebránilo EFSE, aby prostudovala ten konečný produkt, který spotřebitel používá. Co se teď děje? Náš ministr životního prostředí nebo ministrině, tak zakáže tyto výrobky a ona nemá to know-how EFSI, které by jí posloužilo. A řekl, všechno, co se týká talovamidu, například, který je spojen s glyfosatem, tak to může být velice karcinogenní a ona nemá ty podklady teď. Takže to jste měli přece anticipovat, tento problém, a vy jste to ne, vy jste to podcenili, proto je tady problém e, důvěry ve vaši agenturu a asi jinak do budoucna se to nezlepší. Děkuji, pane Mikuláš. Uh, eh, thank you, madam Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jen dvě takové stručné otázky. Pane řediteli, děkuji vám, že jste přišel a že jste ochoten reagovat na naše otázky. Já bych se chtěl stručně zeptat, zda byste mohl zmínit o situaci přítomnosti hormonů v potraminách u různých druhů masa a jaká je současná situace, pokud se to dá nějak zestručnit, zase zlepšujeme, zda je situace stejná nebo se horší. A druhá otázka, která tíží občany Evropské unie, čím dál více tu je důkazu o tom, že kvalita potravin od stejného výrobce, od stejného dodavatele, například do těch velkých potravinových řetězců, v těch bývalých zemích Evropské unie a, a ve srovnání s tou původní dvanáctkou je odlišná. Prostě ty potraviny, které se dodávají do nových členských zemí, jako je Polsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, kde prostě se objeví stejný výrobek od stejného výrobce se stejným názvem, ale obsahuje méně kvalitní obsah. Zase k tomuto můžete vyjádřit. Děkuji. Děkuji, pan Grote. Děkuji. Eh, po těch kriticích já jsem fanoušek této agentury, nicméně ta agentura to nemá vždycky jednoduché. Přísluší určitá rozhodnutí. Takže klíčové, eh, klíčové téma je tady neonikotin, ale také je otázka ohledně glyfozátů. Jestliže VHO dospěje k určitému rozhodnutí, že je to karcinogenní a potom EFSA to všechno proskoumá, ale proskoumá pouze aktivní látky a také se odvolává na studie, které nejsou veřejně dostupné, tak musím říct, že nám to moc nezneš, neznes, ne, neusnadňuje život. Naopak nám to stěžuje veřejnou e, argumentaci. E, já si myslím, že glyfozáty by měly být e, zakázány, okamžitě zakázány, vzhledem k důkaznímu vědeckému řetězci, které máme. Pokud jde o včely, tak o vymírání včelstev jste také hovořil. To je téma které leží na srdci mnohým z nás v mém volebním obvodě a mě by zajímalo, vzhledem k tomu, že vy jste dospěli k určitým výsledkům u nových studií eh, ohledně neonikotinu, neonikotinu eh, který představuje nebezpečí pro včely, tak bylo nové oznámení naplánováno na 2017, takže podpořil byste zákaz neonikotinu vzhledem ke stávajícím poznatkům, ano nebo ne? Děkuji, pan Dorfman. Děkuji, pane řediteli, že jste opět v našem výboru. Já bych měl konkrétní otázku. Podle mého názoru jste zcela správně řekl, e, že e, čím dál více e, organismů, škodlivých organismů dovázím, dovážíme ze zahraničí, ať už jde o xylelu nebo další, nebo mouchy, třešňové mouchy, které škodí vinicím, vytvářejí milionové škody každý rok. A já mám konkrétní otázku Eh, momentálně eh, jedna eh, Evropská unie o, o 18 různých dohodách o volném obchodu, nejenom o TTIPu, o kterém všichni hovoří. A já mám občas dojem, přestože jsem obecně pro tato vyjednávání, že děláme všechno proto, abychom eh, jaksi usnadnili eh, volnost pohybu, aby to bylo co nejméně regulováno. A má konkrétní otázka. Když se vyjednávají takovéto smlouvy, eh, když se vyjednává jejich sanitární část, je EFSA zapojena? Má také určité slovo? nebo vlastně v oblasti sanitárních pravidel pro dovoz rostlin a částí rostlin a tak dále Eh, je, je tedy zapojena a jak, jak to probíhá? Děkuji. Paní Cabezon Ruiz. Děkuji, paní předsedkyni. Pane Urle, já bych vám chtěla poděkovat za váš příspěvek, který byl velice jasný ta vědecká eh, revoluce, kterou zažíváme, jasně eh, prokazuje, že vývoj je velice rychlý, ale nemáme stejný dojem, co se týče reakcí vůči těm výzvám, my potřebujeme jasný postoj ze strany Evropské unie, postoj, který bude tedy jasný a který bude důvěryhodný, povede k důvěře, protože to, co máme v rukou, to eh, je naprosto zásadní, tedy je to veřejné zdraví. Vy jste hovořil o potřebě většího rozpočtu, abychom, eh, který bychom poskytli vězcům a myslím si, že ano, eh, je potřeba, aby to byla nezávislá platforma výzkumníků, nezávislá proto, abychom mohli mít i ze strany EFSI opravdu důvěryhodné údaje. A občanská společnost, vy jste to podotkl, je důležité ji zapojit, má tvořit součást toho rozhodovacího procesu. S tím více než souhlasím a jak eh, to udělat, aby se zapojila. Myslím si, že ta platforma v členských státech, ta platforma občanské společnosti funguje. Tady se žádalo také o transparentnost a označování. Tady chci zopakovat, že vy máte v rukou vlastně uh, potraviny a zdraví a tady faktor rovnosti je také důležitý, takže to třeba je brát v potaz. A pak poslední věc, transfery poznatku. Nejenom je důležité zaznamenat, jaké jsou problémy a jejich řešení, ale je třeba si dále poskytovat tyto poznatky. Je to důležité eh, nejen pro zemědělství a zemědělskou politiku, ale je třeba ty transfery poznatků dávat i do jiných oblastí, nejen do zemědělství. Děkuji. Last speaker, Mr. A posledním řečníkem pan Fjellner. Děkuji jen stručně. Hodně. Tady eh, bývají určité útoky na určité osobnosti, ale tady je to třeba různé globální problémy, GMO a podobně. Kritizují se také instituce, které my tu máme a i ti, kteří nám poskytují ty vědecké poznatky. A já jsem již tady něco předeslal. On hodně se tu kritizuje IPSCC, bývají, někdo tu zamítá i klimatické změny, prostě někdo má jiné vědce, my máme zase jiné vědce, ale já bych se chtěl zeptat, jak můžeme my, členové Evropského parlamentu, vybudovat tu důvěru, protože to je klíčové, vybudovat důvěru místo toho, že budeme dělat politickou kariéru. Tady je opravdu důležité důvěřovat vědě. One question. Is she comparing WHO? Ale tady srovnáváte VHO s klimatickými skeptiky, ne s vámi, abych to řekl konkrétně. Děkuji vám. Prosím, nebudeme tu vést další dialogy. Já si myslím, že tady zazněla obrovská řada otázek, ale k dispozici vám můžeme dát pouze pět minut, takže pokud byste byl schopný to pokryt a nebo teoreticky ještě doplnit písemně, děkuji vám. Thank you very much for this rich harvest in questions, which... Děkuji vám za tuto bohatou úrodu otázek, která je, myslím, dobrým znamením, ale těch pět minut to není dobré znamení, protože samozřejmě je nemožné eh, poskytnout všechny detaily na odpovědi, eh, které na otázky, které jste položili, takže možná to doplním písemně. Glyfozáty jsou důležité téma, já bych chtěl k ním nyní něco říci a k tomu konfliktu, který máme s VHO. My nemáme konflikt s VHO, nemáme konflikt s AERC, Eh, podle mého názoru je zapotřebí eh, objasnit, vyjasnit si něco v rámci VHO, protože v rámci VHO je ještě další specializovaná, eh, specializovaná skupina JPR a VHO nyní musí interně si vyjasnit, jak hodnotit data. Pokud jde o to, co jste říkali, že používáme tajné studie, tak já si myslím, že tady byly dva hlavní problémy. První, že jsou tajné studie, které nejsou zveřejněné a druhý problém, že zkoumáme e, aktivní látky a ne e, potravinářské výrobky. K té druhé otázce. Byl to Evropský parlament společně s radou, kdo vytvořil legislativu, e, podle které Eh, se eh, produkty na ochranu rostlin hodnotí v Evropě. A tady máme jasné rozdělení rolí. To rozdělení je takové, že EFSA hodnotí aktivní látky a komise přijímá rozhodnutí na základě eh, vědeckých výstupů EFSA a dalších legitimních faktorů a schvaluje nebo znovu schvaluje látky po určitou dobu. A pouze poté přijdou na řadu členské státy, které mají velice konkrétní roli při hodnocení produktů, které mají být uvedeny na jejich trh e, společně s, celou, s celým seznamem e, různých formulí. Takže tady je jasně daná e, dělba úkolů samotném nařízení. Ale abych odpověděl na vaši otázku. Eh, komise nás žádá, abychom eh, zkoumali eh, konformulanty, které se využívají také v souvislosti s glyfozáty. EFSA provádí vědecké hodnocení a potom vyslovuje obavu, že by, mohlo, že by tam mohly existovat karcinogenní látky a radí komisi, aby na tom dále pracovala. A nyní EFSA je samozřejmě ochotná podpořit komisi a členské státy e, při vývoji prioritizovaného seznamu koformulantů e, a jejich priorit. Takže my jsme připraveni poskytnout podporu komisi a členským státům e, harmonizovaným způsobem při hodnocení koformulantů. Pokud jde o ty studie, tak je v Evropě zákonným požadavkem, aby uchazeč poskytoval informace, které které dostatečně svědčí o bezpečnosti produktu. To je požadavek ze zákona. Kdyby to mělo být jinak, museli bychom změnit zákon. Ten eh, žadatel musí poskytnout studie, které proběhly za určitých podmínek v rámci pravidel eh, OECD a laboratorní praxe. EFSA vyhodnotí tyto studie, má přístup k hrubým datům a nevždy eh, nesouhlasí s výsledky toho žadatele. Takže my hodnotíme ty studie a máme přístup k hrubým datům. Kromě toho EFSA využívá veškerá vědecká data, která jsou k dispozici na trhu. Takže my samozřejmě e, integrujeme závěry AERC do našeho hodnocení, do toho závěrečného hodnocení. Takže EFSA využívá nejširší možné zdroje dat a máme ze zákona úkol to dělat. To je možná jeden z důvodů pro ty rozdíly oproti IARC. My eh, zkoumáme větší objem dat, protože k němu máme přístup a IARC se rozhodl eh, tato data neskoumat, protože má jiná pravidla. A já jsem plně přesvědčen eh, o tom, že udělali přesně to, co měli, tak jako my. Ehm, není důvod pochybovat o ehm, kvalitě vědecké práce, nicméně ta proběhla v jiném rámci, eh, v jiném regulačním rámci a na základě jiných dat, takže není překvapením, že výsledek je jiný a není to poprvé. Doscházelo k tomu poměrně často, že IARC a evropský systém dospěli k jiným výsledkům, ale oběma směry. Evropský systém je striktnější, pokud eh, ho můžu takto označit, anebo jindy zase systém IARC byl striktnější. A pouze nyní, protože tou dotyčnou látkou jsou glyfozáty, to vede k takto vášnivé politické debatě. Takže já bych k k tomu řekl, že to není žádoucí situace. My jsme vyzvali AJARK, aby s námi vědecky diskutoval. Bohužel k této schůzi nedošlo. To je promarněná příležitost podle mého názoru. Uh, ale my budeme i nadále usilovat o vědecký dialog a do budoucna musíme najít způsob, jak lépe spolupracovat s mezinárodními partnery, abychom se vyhnuli této, takovéto situaci, eh, která je matoucí pro ty, kdo rozhodují. Musíme tedy posílit spolupráci tak, abychom měli eh, podobná data a podobné metody, abychom se vyhnuli tomu, že výsledky jsou takto rozdílné. Paní předsedkyně se na mě dívá, už to bylo pět minut, takže já jsem byl vlastně umlčen nyní. A pokud mi dovolíte, tak já se vám ozvu písemně, můžeme pokračovat v tom dialogu jinou formou. E, já e, velice rád budu pokračovat, budu odpovídat na vaše otázky a poučím se z těch, kteř, od těch, kteří se domnívají, že nejdeme správnou cestou. Já osobně se domnívám, že jdeme velice dobrou cestou, ale že samozřejmě bychom mohli jít i lepší. Děkuji. Já se omlouvám za ten časový natlak. Jednu procedurální připomínku. Máme tu jedno stanovisko, které upřímně řečeno asi není úplně nejdůležitější eh, teď na programu. Nemohli bychom to přesunout na odpoledne a teď pokračovat v té diskuzi takového statu nemáme pokaždé, abych opravdu eh, mu chtěl dopřát více času, aby mohl zareagovat na všechny otázky. Podle mě by to bylo vhodnější. Já ale tady nejsem šéfem, říká paní předsedající. Já pouze nahrazuji předsedu. So the answer is no. Tedy odpověď je ne. We have no time on, on the agenda. Nemáme více času na odpoledním pořadu jednání. Ale já jsem ochoten přijít zpátky kdykoliv, prostě to budete považovat za vhodné. We will schedule another meeting. Ano, my připravíme další setkání s panem Urlem. Děkuji vám. A nyní stručně k tomu poslednímu bodu a tím je boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU a já bych předala slovo panu zpravodaj, panu Mikolášikovi. Prosím, máte slovo. Yes, uh, thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Já pohovořím velice stručně a fakticky, pokud mi ještě chvíli kolegové věnujete pozornost. Obchodování s lidmi v dnešní době je jedním z těch nejhorších zločinů. V podstatě eh, takto eh, mění lidi v pouhé komodity zboží, je to novodobé otroctví a vážně porušuje lidské práva. Ti obchodníci takto eh, vlastně obchodují s lidmi výměnou za peníze, porušuje to práva a úmluvy o neobchodování s lidskými těly či jejich částmi a jak nám charta o evropských základních právech e, říká, lidská důstojnost je e, vlastně takovým středobodem všech našich aktivit, proto já vítám tuto dobře načasovanou iniciativu, která se věnuje tomuto problému, který je výsostně důležitý a představuje významné obavy. Více než 20 milionů lidí po celém světě bylo prodáno za eh, nejrůznějšími účely, třeba sexuálního zneužívání, anebo zneužívání ve pro práci. Tady se jedná o nabírání, přepravu, transfery, skrývání těchto lidí včetně výměnu eh, těch eh, transferů či kontrol. To všechno představuje eh, hrozbu a, platí tam také nejrůznější podvody, zneužívání pravomocí nebo navozování postupů pozic zranitelnosti nebo obdržení poplatků nebo to, že někdo má výnosy právě tady z toho zneužívání. Dochází k tomu po celém světě a postihuje to téměř každou zem, ať zemi původu, tranzitu nebo cílovou zemi, nebo někdy se jedná o kombinaci těchto faktorů. Konkrétně zranitelnou skupinou jsou děti, staří občané, ženy, s kterými se obchoduje za účelem sexuálního zneužívání a postižení. Je třeba bojovat efektivně proti těmto zločinům. Obchodování s lidmi je třeba mít konzistentní evropský přístup nejen na evropském území, ale také mimo EU, tedy ve vztahu k třetím zemím. To znamená, je třeba naléhat na ty doložky o lidských právech a proto vítám naši strategii těch takzvaných 3P. P jako protektin, tedy ochrana, dále preventik, prevence a prosekunting jako eh, pro následování těch, eh, kteří se toho dopouštějí. Pak eh, vzhledem k tomu, že tento výbor se věnuje i veřejnému zdraví, tak bych chtěl konkrétně poukázat na záležitosti, které tedy jsou již zapracovány do mého návrhu stanoviska. V první řadě eh, zdravotníci jsou často v první řadě eh, těmi, kteří přicházejí jako první do kontaktu s těmito obětmi je třeba, aby si uvědomovali právě oni, jaké jsou právě ty indikátory toho eh, obchodování s lidskými eh, s lidmi, aby mohli spolupracovat s vyšetřovateli. Zdravotníci hrají také důležitou roli v rehabilitaci a reintegraci obětí do každodenního života. Druhá věc, nelegální podnikání s lidmi za účelem um, odstraňování lidských orgánů uh, vážně uh, poškozuje, porušuje to právo na lidskou integritu a navíc to má závažné zdravotní dopady a také uh, je třeba poskytovat tedy lékařskou a psychologickou péči těmto obětem. A nyní se již blížím ke konci v dnešní době více než kdy jindy a to, co se týče uprchlíků a migrační krize v Evropě, musíme věnovat pozornost vymícení toho obchodování s lidmi, protože právě tato skupina lidí je výsostně zranitelná. A ještě jsem doplním něco, co není v mých poznámkách. Možná jste slyšeli o tisících dětí, které se ztratili v tom migračním procesu za loňský rok. To znamená, za jeden rok desítky tisíc dětí a my nevíme, kde jsou. Já si opravdu myslím, že se stali již oběťmi tohoto obchodování. Vážení kolegové, se těším na diskuzi ohledně tohoto tématu a doufám, že se nám podaří skoncovat s těmito hroznými zločiny tím, že schválíme kvalitní, efektivní legislativu. Děkuji ani paní Dali. Grazie, Chair. Fil-fatt, trafikar tal personi, huwa l-iskjavita tal-lum il-ġurnata. Děkuji, paní předsedkyně. Obchod s lidmi je současnou podobou e, otroství. To pan zpravodaj zcela jasně říká ve svém stanovisku. Když hovoříme o obchodu s lidmi, e, hovoříme o obětech, které jsou často sexuálně zneužívané, nucené k určitým e, pracem a službám, včetně zapojení do trestné činnosti. Znamená to, že tady jde o závažné porušení individuálních svobod a důstojnosti. A jsou to ty nejstrašnější zločiny. Podle mého názoru tato uh, zpráva je dobrou příležitostí zkoumat, proč čím dál více lidí se stává oběťmi uh, obchodníků s lidmi. Měli bychom identifikovat zdroje tohoto problému a tady jsou relevantní dva aspekty pro náš výbor. První z nich je ten, že je důležité zdůraznit problematiku klimatických migrantů a toho, že klimatická změna může být dalším zdrojem obchodu s lidmi. Lidé, kteří kvůli klimatickým změnám se musí přesunout z místa, kde žijí, někam jinam, jsou realitou, nad kterou se musíme vážně zamyslet. Takovýto lidé jsou nejvíce ohroženi nebezpečím, že se stanou oběťmi obchodníků s lidmi. E, osoby, které pozbudou státní příslušnosti kvůli klimatickým změnám což mimochodem poukazuje na nedostatky mezinárodního rámce. Mezinárodní rámec pro klimatickou změnu a pro lidská práva jsou příliš pravé na to, aby klimatickým migrantům skýtali dostatečnou ochranu. K tomu musíme také zdůraznit, že dodnes neexistuje žádná právní definice klimatického migranta. A Evropský parlament eh, se musí tímto tématem eh, více zabývat. Také eh, se zpravodaj zmiňuje o odebírání orgánů a poukazuje na to, že v legislativě jsou díry a kromě toho jsou závažné nedostatky ve vymáhání práva. Zejména ve světle globalizace a zlepšení komunikačních technologií eh, vzniká ideální prostor pro zločince, jejichž záměrem je obchodovat s orgány. Podle OSN nejzranitelnější jsou bezdomovci, děti z chudších rodin a migranti. Členské státy by měly zajistit spolupráci pod záštitou Interpolu a Europolu a efektivněji se zabývat problematikou orgánů. Komise společně s členskými státy by měla přijmout opatření na eh, opatření eh, proti tomuto jevu, který je častým důvodem obchodu s lidmi. Děkuji a těším se na spolupráci se zpravodajem. Děkuji, pan Demesmaker. Děkuji, já budu hovořit nizozemsky. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za tento skvělý začátek. Jakožto koordinátor eh, za mou frakci v podvýboru pro lidská práva a jakožto člen eh, výboru pro zahraniční věci eh, jsem si vědom toho, že jde o bolestnou realitu už nějakou dobu. Obchod s dětmi a obchod s lidskými orgány si žádá naši pozornost. A už tu bylo zcela správně řečeno, že by to mělo hrát ústřední roli ve všech evropských politikách. A v tomto stanovisku za Envy musíme věnovat zvláštní pozornost e, ilegálnímu obchodu s orgány. E, jistý poslanec Evropského parlamentu, který tu už není, na tom pracoval a bylo by dobré zachovat jeho přístup. Pokud jde o komerční obchod s orgány, tak ten musíme zastavit, zejména tím, že se soustředíme na vymáhání práva a trestání těchto zločinů. Nikdo by neměl uniknout odpovědnosti, pokud se něčeho takového účastní. Kromě toho je zapotřebí zaměřit se na prevenci, na informační kampaně o nebezpečích, a měli bychom to propojit i s politikou sousedství a s cílem, s cíly rozvojové pomoci. Jde o přeshraniční jev a proto i v Evropské unii si musíme uvědomovat vnitřní dimenzi a e, uvědomovat si, že rozdíly mezi nabídkou a poptávkou na území Evropské unie Unie vytváří dobrou živnou půdu pro tento obchod. Tisíce e, Evropanů vytvářejí tento trh což je obrovská výzva. Samozřejmě musíme věnovat pozornost tomu, že lze zvýšit počet darovaných orgánů. Je zapotřebí, aby kooperovaly různé jednotky, jako je Eurotransplant a Kambiotransplant na odebírání tkání a dalších částí těla. Členské státy které nepodepsali takovouto spolupráci, by měly být povzbuzeny k tomu, aby to konečně udělali. Já mám mnoho pozměňovacích návrhů na základě toho, co jsem právě řekl, paní předsedkyně, a těším se na další práci. Já vám děkuji a nyní pan Omar Madame la présidente, merci. Paní předsedkyně, děkuji, já budu stručný. Za prvé chci poděkovat zpravodaji za tuto práci a já eh, musím připomenout, že Evropská unie již eh, v podstatě čtyři století má zkušenost s obchodování lidmi, s lidmi a s otroctvím. A takže vlastně to byly první formy kapitalistické globalizace které nám vysvětlovaly, proč se obchoduje s lidmi. A v podstatě v nové formě otroctví, teď opět je to kvůli eh, globalizaci, kvůli tomu, že všechno je zbožím, že vládne kapitál a to je opět důvodem této nové formy obchodování s lidmi. Já bych rád zmínil aspekty, které se tedy týkají našeho výboru, ale je pravda, že bychom měli zavést určitý systém e, do našich politik, a to především v naší zahraniční politice. Tam vidíme, že nyní obchodujeme se zeměmi třeba země Perského zálivu, které podstatě popírají hodnotu člověka a i e, třeba v našich vztazích s nadnárodními firmami, které jsou často evropské a které za hranicemi e, nezrovna vhodně zachází především s dětmi, které pracují v jejich fabrikách. Vy jste zmínil tu strategii 3P, to je dobrá strategie, ano, a musíme E, určitě zintenzivnit úsilí směrem e, k pomoci obětem a především e, žen a dětí. A poslední bod. O tom jste také mluvil. Nemůžeme v okamžiku této rozpravy zapomenout na těch deset tisíc dětí, které jak si se tak rozptýlily někde v EU a které určitě již teď jsou zneužívány, vykořišťovány způsoby různého druhu. Takže je třeba si říct, jak je to možné dnes, v dnešní době na evropském kontinentu, že 10 tisíc dětí i přes veškerou tu ochranu, která existuje eh, v, na, eh, v legislativních eh, arzenálech členských států, jak je to možné, že takto zmizelo se vypařilo 10 tisíc dětí. Já, takže ta zpráva přišla v dobrý okamžik a doufám, že probudí naše svědomí. Děkuji. Mrs. Auken. Děkuji, paní Auken. Já budu hovořit dánsky. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji Miroslavovi za zorganizování této debaty která je podle mého názoru důležitá. Musíme si uvědomit, že tady vlastně hovoříme o veškerém obchodování s lidskou tkání, včetně lidských bytostí jako takových. Nicméně neustále narůstá objem tohoto obchodu, sílí tlak na ženy, protože je čím dál silnější poptávka eh, po dohledu. A eh, ještě panu Demes Makerovi bych chtěla říci, ten správně řekl, že mnoho lidí, umí, mnoho lidí umírá, protože chybí orgány. Ne, to není proto, to je proto, že jsou nemocní. E, orgán není právo a já si myslím, že bychom měli velice opatrně postupovat a rozmyslet si, než uděláme z orgánu právo Lidé umírají na nemoci a ne, protože jim chybí orgány. Orgán je vždycky dar. Orgán je něco, co se daruje a my s tím musíme zacházet jako s darem, který znamená život nebo smrt. Je to dar života, ale nikdy za žádnou cenu bychste neměli vytvářet tlak na lidi, eh, aby darovali své orgány, aby vytvářeli orgány pro jiné lidi. To nesmíme nikdy dopustit. My už jsme vypracovali dvě zprávy o tom, jaké podmínky by měly platit pro darování orgánů. Já si myslím, že e, je tu mnoho dobrého, co můžeme udělat a co děláme. A měli bychom v tom pokračovat, ale kvůli tomu strašlému tlaku, který z toho dělá tržiště, si myslím, že část prevence, pokud jde o tyto strašné zločiny, o kterých slýcháme, a mnozí kolegové se bojí, že že se to stane, že se to bude dít dětem. Máme několik strašlivých příkladů, kdy lidé si vzali ledvinu a potom velice onemocněli. Nicméně součástí prevence by mělo být, že nikdy v žádném případě by lidé neměli od nikoho požadovat orgány. Vždy by to mělo být bráno jako dar jednoho člověka druhému. Děkuji, pan Pedicini. Grazie, prezidente. A kolik... Děkuji, paní předsedkyně, kolegové. Já e, souhlasím eh, s tím, co bylo řečeno na adresu těch hrozných emigračních toků z Afriky, ze Středního východu, což ještě více dává do popředí ten problém vykořišťování a obchodování s orgány. Samozřejmě i Mm, to je, mm, zde eh, je to v souvislosti s uprchlíky bez identity, rodiče bez, ident, bez identity, bez papíru, bez okladů, mm, které často byly i jaksi eh, do toho eh, dohnáni svými rodiči a jsou předmětem takového vykořišťování a často se obchoduje s jejich orgány. A zde v podstatě transplantace ledvin a jater údajně v 5% je z orgány, které byly nezákonně získáno. Takže, víc, takže 5 tisíc legálních transplantací, což ještě roste. A eh, podle opět stejné organizace zdravotnictví, takže 7, eh, 70 e, tisíc transplantací bylo provedeno e, díky koupeným orgánům, takže e, tady je třeba přece šířit, dělat osvětu a je třeba umět identifikovat původ daného orgánu samozřejmě a zachovat soukromí dárce. Tady je třeba i mít více pod kontrolou zdravotnické organizace, zdravotnická zařízení aby se nezapojili do, nezapojovali do těch nezákonných činností. Je třeba dělat osvětu u veřejnosti a i u i, mm, zdravotnického personálu, aby i lékaři, e, protože e, ti jsou jaksi centru toho procesu, aby věděli, jak je to s tím dárcovstvím. A dále je třeba zapojit všechny eh, a apelovat na všechny, aby, eh, aby tedy ratifikovali do eh, Světovou umluvu obchodování s orgány, která již v podstatě byla přijata v Rusku dní, tak je třeba, aby členské státy ratifikovali. Děkuji, paní Donano. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodaji za vynikající zprávu a mm, já zcela souhlasím, je nutné trvat na faktu, že obchodování s lidmi často e, zahrnuje e, e, prostituci, obchodování s orgány a tady my tedy jako náš výbor bychom měli se vyjádřit i k těm vztahům e, mimo Evropskou unii, například Ukrajina, Turecko. E, e zpráva e, e, státního tajemníka USA také tedy eh, eh, klasifikuje tyto země jako země obchodování s orgány. Zde existuje navíc ještě eh, zdravotnické riziko. I třeba jde o mm, tedy sexuálně přenositelné nemoci a podobně. A navíc se tím posilují mafiozní sítě. Především si cítím, kolego, to, jak zdůrazňujete i ty sítě pro adopce dětí směrem do Evropy a že je zde riziko obchodování eh, s těmi eh, náhradními matkami. Zde my vlastně tímto otevíráme novou takovou cestu k tomu, že z člověka a z žen, z, dět, z dětí, z dívek se stane zboží to je exces. Tady by vznikl skutečný průmysl kýžených dětí, které se budou objednávat podle katalogu. Je zde velké riziko vzniku paralelních sítí, které v podstatě již existují mimo EU, kde to pro všechno probíhá za eh, velice politování hodních eh, podmínek, zdravotních podmínek. Já chci poděkovat eh, tlumočníkům za pochopení a teď dám slovo komisi eh, anglicky, protože od, teď, této, od této chvíle nemáme tlumočení. Děkuji.